Okay, friends, uh, we start. Přátelé, začneme eh, s dnešní druhou částí dnešní schůze. Vítejte. Vítejte. Vítám všechny účastníky a samozřejmě eh, členy výboru. Dnes dopoledne jsme diskutovali o digitalizaci a o tom, jak eh, se tím mění naše společnost, naše životy, práce a nyní diskutujeme v podstatě o stejném tématu, globalizace, pracovní místa, která často mm, se přesouvají do jiných částí světa. A mm, náš seminář slyšení se týká právě o tom, že je třeba vrátit pracovní místa zpět do Evropy. Začnu tím, že dám slovo panu Raymondovi Torresovi, který je ředitel výzkumného ústavu Mezinárodní organizace práce, výzkumného oddělení a který dostane asi tak 10 až 12 minut. Pane Toresi, máte slovo. Thank you uh, very much, uh, and, uh, uh, Děkuji, dobré odpoledne. Je to pro mě velká výsada, že jste mě pozvali, abych diskutoval s vámi na toto téma, které je nové, kde zatím nemáme moc podkladů, ale politicky je to téma velice důležité, citlivé, takže v této prezentaci uh, bych rád zdůraznil některé z klíčových trendů, které, jsou, které eh, teď se dějí, potom hm, jaké jsou příčiny, faktory a jaké jsou důsledky. Zda je to dobré či špatné. Víme, že reshoring znamená relokování, tedy Eh, vracení činnosti poblíž země původu, tedy navracení eh, ekonomické činnosti, to znamená eh, návrat těch míst zpět do země původu, to je takzvaný backshoring a reshoring, to znamená poblíž někam. A tady máme důležité příklady, jako je Nestlé, reshoring, které zpět vrátil některé činnosti z Afriky do Evropy, k důležitým trendům dochází i v USA, nejenom v Evropě, ale i v USA. Týká se to velkých nadnárodních firm. Máme tedy určité příklady i o tamtať. Jak jsem řekl, ono není snadné tyto trendy zjistit, detekovat, odhalovat. My se snažíme pracovat s maximálními možnými dostupnými informacemi, ale takže teď dovolte, abych zdůraznil klíčové trendy a začnu zvýšením tedy poměr obchodu k HDP, k jakému došlo nárůstu, to je důležité, ale potom především eh, důležité je podívat se na eh, zpracované výrobky, to znamená to je důležitý eh, indikátor, ukazatel tedy toho, eh, že některé zboží a služby, které byly kontrahovány, outsourcovány jinam do jiných zemí, tak teď se vrací do Evropy v posledních letech. To je důležité. To je velice dobrý ukazatel, který nám ukazuje, že ano, že tyto ekonomické činnosti se vrací do Evropy. Další ukazatel to je procento lidí, eh, eh, kteří pracují v, globální hodnoto, v globálním hodnotovém řetězci. To je charakteristický rys globalizace, to znamená globální řetězy, řetězce, globální řetězce. Eh, obecně dochází k roztříštěnosti, k fragmentaci těch výrobních procesů uvnitř zemí i e, v zahraničí, to znamená, e, že se výroba tříští mezi mnoho států a vidíme v posledních letech, tady vidíme ten trend stabilizace, to znamená, že dochází k poklesu této roztříštěnosti. Tedy vracejí se ty e, činnosti, některé činnosti se vrací některé ty výrobní činnosti, které dřív se outsourcovaly, zadávaly se do zahraničí, tak eh, se vrací v některých případech do Evropy, třeba do jiných evropských států, ale do Evropy. Další zajímavý ukazatel se týká eh, zahraničních přímých investic. Opět eh, to je to, čemu bych řekl inshoring. Zde opět podobný trend. Eh, takže eh, docházelo k tomu, že odcházely investice hodně v 90. letech až tak do roku 2005, ale poslední trend je, že se stabilizují tyto investice, dokonce dochází k poklesu odlivu těchto investic. Ehm, mm, mm, to znamená, eh, že je to vyrovnané. Příliv i odliv investic je víceméně vyrovnaný a mm, vlastně poprvé teď, po, poprvé po mnoha letech, množství objem zahraničních přímých investic, které, se, které přichází do Evropy, tak vlastně poprvé eh, tedy je zde jejich, je to vyšší než odliv investic to, myslím, poslední rok, který mám k dispozici, je rok 2012, to znamená více investic jde do Evropy, než odchází z Evropy do jiných částí světa. Poprvé k tomu dochází. Což je zcela konsistentní s tou myšlenkou, že ano, dochází k návratu činností do Evropy, i více těch greenfieldových operací, kdy jsou to skutečně nové investice na zelené rouce v Evropě, takže to je součást celého toho trendu návratu ekonomických činností do Evropy. A poslední takový důkaz, to jsou eh, data eh, o akciových společnostech. A tady jsme objevili, zase zjistili takový trend, že procento celkových aktiv jde nahoru v posledních letech domácích aktiv. To znamená, že více a více se e, vyrábí v Evropě než mimo Evropu. A, takže to je zase ukazatel, který dokládá, že se e, navrací tato činnost do Evropy. Není to nic spektakulárního, ale e, evropské akciové společnosti, tedy kotované zde, tedy Mm, začínají více vyrábět tady, protože tady mají více svých domácích aktiv. Teď jde o to, aby to byl dlouhodobý, dlouhodobý trend. U, u, údaje nám eh, ukaz, ukazují, že dochází, ano, u velkých firm a dochází k tomu, že činnost se vrací do Evropy. Máme to podloženo makroekonomickými i mikroekonomickými údaji. Takže to je v posledních letech vidíte, jak se zvýšil podíl těch domácích aktiv. A e, důkazy z makroekonomických studií nám říkají, že dochází tomu především v konkrétních sektorech. Není to všeobecný jev, ale je to významnější v těch kapitálově intenzivních sektorech a ne v těch sektorech intenzivních na pracovní sílu, to znamená v těch sektorech, které jsou vysoce kvalifikované, než v těch nekvalifikovaných, což znamená, že nedochází k masovému návratu třeba investic, které byly eh, realizovány v Číně, to ne ještě, protože to jsou většinou Eh, spíše tedy sektory, které mm, jsou založeny na levné pracovní síle, nekvalifikované, ale tady se ten návrat se týká především těch odvětví, která se opírají o eh, kvalifikovanou pracovní sílu a takže to nám ukazují makroekonomické studie. Skutečná otázka je, ano, máme tady určité eh, důkazy, že dochází k tomuto a podle mého názoru nejdůležitější otázka je proč. Proč k tomu dochází? Protože to by mohlo být podstatné pro naši politickou diskuzi. Tady jsou hlavně tři faktory, podle mě možné faktor. Jeden faktor je fakt, že eh, ty rozdíly, mzdové rozdíly mezi evropskými státy a jinými státy, jako Čína třeba teď, ty rozdíly se eh, snižují v případě Číny. Tam došlo k 15 eh, 20 nárůstu mest v období 2000 až 2010, za rok, vlastně ročně. Takže za pár let dojde ke setření těchto mm, mm, nákladů, a, e, takže naše firmy v tomto budou více konkurenceschopné a e, další e, faktor to je i Eh, jsou, jsou ceny eh, energii, ropy, eh, do, na do, což má dopad na zvýšení cen na dopravu, takže zde vidíte, jak došlo k nárůstu cen paliv, takže to má samozřejmě velký dopad na náklady na dopravu, což opět je další faktor, který hovoří pro to, aby se výroba vracela. Už to není tak výhodné vyrábět daleko jako předtím. Takže to jsou náklady na dopravu a paliva o to, je tedy z pohledu nákladů, to je jeden z faktorů a musíme to skombinovat s faktorem, že Evropa pořád ještě má dnes, pořád ještě i přes má stabilní eh, dynamickou střední třídu, která má kupní sílu. To je důležitý argument opět, takže První faktor to jsou náklady, to znamená e, náklady, které se zbližují a potom je to otázka poptávky. A další zásadní věci jsou nové technologie. E, čím dál více a více e, nové technologie vedou firmy k tomu, že se snaží vyrábět blíže zákazníků, odběratelů. důležité je být tedy blízko odběratelům a e, sledovat jejich chování. Další věc je důležitost toho být blízko, e, e, blízko těch center, kde existuje to know-how. Některé firmy přehodnotily tu relokalizaci, vrátili se zpátky, protože především v těch kapitálově intenzivních sektorech kvalifikách pochopili, že je dobré vyrábět blízko těch míst, kde Eh, existuje to know-how, výzkum a podobně, takže Evropa je takovým místem, kde eh, ty nové technologie se vyvíjejí. Potom poslední faktor, ten se týká, třetí faktor se týká sociálních aspektů. Došlo ke zvýšení povědomí, především v Evropě i globálně, že výroba zboží a služeb musí Eh, jak si respektovat určité hodnoty, ať jsou to hodnoty sociální či ekologické. A v některých případech to motivovalo firmy opět se vrátit. I, takže to má také samozřejmě své politické implikace. Takže třeba je pochopit toto zdali je to dobrá či e, špatná věc, tedy že se vrací ty firmy. Samozřejmě, pokud se do Evropy vrátí více, pozit, více ekonomické činnosti, tak to bude pozitivní, více pracovních míst a především to budou kvalifikované, e, e, vysoce produktivní typy činností. Ale některé ty faktory možná nejsou tak pozitivní, především zhoršení eh, vyhlídek eh, poptávky v některých těch nových ekonomikách. Třeba Čína, tam došlo k velkému zpomalení teď. Takže některé podniky kvůli tomu i zvažují to, že se vrátí, ale znamená to, že budou méně vyvážet do Číny, že se tam snižuje poptávka, takže je potřeba se podívat na celý obrázek a samozřejmě my jsme mezinárodní organizace, takže se musíme zabývat i rozvojovými zeměmi, aby rozvojové země také tedy získávaly eh, kapitál a nové technologie ze zahraničí. Takže samozřejmě na tom návratu je hodně dobrého, ale také třeba si do úvahy vyhlídky rozvojových zemí. A je třeba si zachovat dynamické klima, stabilní střední třídu, tam sociální dialog, sociální stabilita je podstatná pro rozvojové země, což znamená, že je třeba nadále investovat do eh, těchto zemí a tak podporovat ekonomiku. Tři typy politik. Těch dopadů bych chtěl zmínit. První, co by pomohlo Evropě, aby se stala atraktivnější jak zlepšit atraktivitu Evropské unie obecně, pokud je o návrat ekonomických činností. Tady lze vyvodit spoustu ponaučení, samozřejmě každá země má co zlepšovat, pokud je o infrastrukturu, zlepšit infrastrukturu, vzdělávací systémy a tak dále. A Mm, samozřejmě tady je důležité se přiblížit, přiblížit se eh, těm místům, kde se vyvíjí nové technologie. Takže v tomto ohledu mohou i země hodně motivovat podniky a potom je třeba i eh, si eh, zachovat stabilní sociální prostředí, proto ten sociální dialog je tak důležitý. Vím, že to je často problematické, je, eh, je problematické, hm, často to jsou velice náročná vyjednávání, ale je to důležité protože eh, státy rozvojové, třeba Jižní Amerika nebo Čína, ty eh, stojí o takové sociální stabilní prostředí. Takže sociální dialog to je velká výhoda Evropy. I proto, abychom byli stabilní, atraktivní místo pro investory. Dále eh, digitální agenda a Junckerův investiční plán jsou strašně důležité proto, aby byla <laughs> ekonomika atraktivnější a já si myslím, že propojit tuto agendu s investicemi, to je důležité pro Evropu. A zhruba řečeno, eh, eh, v Evropě je podinvestováno. Když se podíváme na investice poměru, v poměru k HDP, je to pořád nižší než dříve před krizí. Je zde nedostatek investic a co to je Junckerův plán tak důležitý. To samozřejmě má dopad i na pracovní místa. Takže je třeba investovat a to, tím se budou tvořit pracovní místa. A Evropa je pořád ještě lídrem, pokud jde třeba o nové zdroje energii, obnovitelné zdroje. Takže to by se mělo stát dlouhodobou výhodou Evropy, aby tedy tento kontinent i díky tomu byl atraktivní pro investory. Takže to jsou pozitivní věci. A potom ještě, čemu je třeba se vyhnout? Čemu, čemu je třeba se vyhnout? E, jde o e, e, to, že nelze jít tou spirálou snižování mest a tak Eh, tedy eh, se pustit do té sociální mzdové konkurence. Já vím, že eh, to, tady Evropský parlament se k tomu hodně vyjadřuje, ale to, tady takové to pokušení někdy je. A i když třeba krátkodobě to může být ziskové, tak dlouhodobě nikoliv, protože dlouhodobou výhodou je být stabilní dynamickou společností, technologickou společností, takže to by bylo v rozporu s těmito pokušeními. A právě proto máme mezinárodní e, e, standardy práce, které propaguje MOP a mm, Evropa hodně na nich lpí. A potom daňová konkurence, další věc, další takové pokušení a díky mm, prostřednictvím zdanění tedy nalákat investory, ale to také e, není dlouhodobě dobré a potom, protože potom e, je těžké třeba e, investovat do dalších sektorů, ať je to školství, vzdělanost a tak dále, takže to dlouhodobě také není dobré řešení. A potom investiční konkurence, soutěž. Třeba teď se diskutuje mezi Evropou a Spojenými státy například, o tom, že se budou chránit investice více než je potřebné. Investice je třeba chránit, ale ne více než je nutné, protože potom eh, by se snížila možnost pro to, aby zde Eh, byla zachována ta stabilní dynamická střední třída, která je důležitá pro konkurenceschopnost Evropské unie. Ano, takže tím bych eh, mm, přestal, že jsem asi vyčerpal 10 minut. Thank you. Uh, mnohokrát a teď mi dovolte, abych slovo udělala Tony Kaldejrovi, který je ředitelem Caldeira Limited. Vy patříte k těm příkladům, eh, které přicházejí ze skutečného světa. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Máte pravdu, že my jsme ze skutečného světa. Jsme Eh, malá eh, výrobní firma, eh, která má ústředí v Liverpoolu ve Spojeném království. A rád bych dnes něco vysvětlil v tom smyslu, proč máme jistotu v tom, že k tomuto návratu do Evropy už dochází a že to tak bude i nadále? Ve svém dnešním vystoupení mi dovolte, abych vás nejprve stručně informoval o naší firmě, abyste pochopili, v jakém kontextu hovořím a proč reshoring, proč tento návrat eh, se odehrává, proč jsme se rozhodli v některé eh, pracovní příležitosti přinést zpátky z Číny, v tomto případě do Spojeného království. A také bych chtěl vám pomoci se v některých věcech vyznat z hlediska podnikatelů. A eh, také eventuálně můžeme něco poradit vládám a nabídnout jim ledacos k přemýšlení. Takže já jsem tu firmu založil v roce 1991. Velice rychle jsme pak rostli. Nejprve eh, jsme byli jenom malou, eh, malou obchůdkem a pak jsme eh, se stali daleko větší firmou. Prodáváme hlavně domácí textilie, zejména polštáře a pak už jsme se stali vedoucí firmou Natr ve Spojeném království v tomto ohledu. A v roce 2003 už jsme se zúčastnili některých globálních eh, výstav a zjistili jsme také, že Čína bude brzku přijata do Světové obchodní organizace a že tam ceny prodeje byly levnější než eh, náklady, eh, cenové náklady na Spojeném království. Abych to zkrátil, měli jsme možnost buď jít do Číny, anebo přijít o biznes. A strategicky jsme tehdy rozhodli, že zahájíme společný podnik v Číně a že e, jednu eh, eh, výrobní, jeden výrobní závod tam založíme, ale jeden jsme ponechali ve Spojeném království a ten přežil bez ohledu na velkou konkurenci a mnozí, my jsme tedy potom se přesunuli dále na trh a začali jsme podnikat v oblasti vysoce kvalitních produktů a máme tu výhodu, že jsme blíže k trhu, že naše eh, čas, naše termíny neprodání na trh byly kratší, přičemž eh, máme výhodu i v jazyka, jsme blíže k vlastnímu trhu a máme výhodu i měny. A proto také mnozí eh, raději, pokud možno, obchodují s místními eh, firmami. Také jsme se rozhodli, že založíme Caldeira Spojené státy a tam také teď rychle roste naše podnikatelská činnost a prodáváme zboží, které se vyrábí i ve Spojeném království, i v Číně. Tady to možná není úplně jasné, ale ale eh, jak si ten přelom z našeho hlediska nastal kolem roku 2007 až 2008, to byl konec první fáze globalizace a začátek další fáze globalizace. Pak se vlastně eh, ten proud obrátil. Zjistili jsme, že eh, čínské ceny najednou rostly daleko rychleji než u nás a ve zbytku západního světa. V důsledku toho se Evropa s každým rokem stává konkurenčně schopnější a je pravda, že po dlouhou dobu vlastně si toho nevšímali evropští politikové, že ve skutečnosti se Evropa stávala stále konkurenčně schopnější. A mám tady k tomu dva eh, slajdy pro demonstraci, pro, abych to ukázal. Tady vidíme, jak rostou mzdy, vidíme čtyřnásobný nástup, eh, nárůst Číně za desetiletí a vidíme také, Eh, jak došlo k zhodnocení za posledních 10 až 15 let. A když tedy si vezmeme oba tyto faktory, pak zjistíme, že čínské zboží a čínské ceny jsou dražší, než jako tomu bylo v minulosti. A zase na dalším slajdu pak vidíme, že naše vlastní mzdové náklady eh, proces stouply v Číně. Už jsme tady slyšeli o eh, tom, jak stoupají mzdové náklady v Číně z našeho hlediska eh, my jsme postupovali, eh, podnikáme na východním pobřeží v Číně, je to hned vedle Šangaje a zjistili jsme, že tam našim pracovníkům stouply platy o více než 400% za desetiletí. My jsme tam přešli v roce 2003-2004. Tehdy naši zaměstnanci v Číně dostávali jenom 10% toho, co dostávali kolegové ve Spojeném království. Teď už je to 30 až 40%, závisí to na směném kurzu. Tudíž z tohoto grafu jasně vidíme, z toho levého grafu tedy, tady ukazujeme, čínskou ekonomiku a e, platy, které mohou vydělávat e, čínští zaměstnanci. Ono už je to úplně mimo měřítko. Vidíme dvou, 240% nárůst mest v letech 2000-2010 v Číně. Od té doby to narůstá ještě rychleji, když to napravo vidíme jednotkové mzdové náklady v rámci euro oblasti, v eurozóny. A jak vidíte, tady je to poměrně ploché na jedné úrovni. Jinými slovy, čínští pracovníci jsou daleko dražší než v minulosti a jak už pan Torres říkal, ta mezera mezi čínskými a evropskými se uzavírá. Z hlediska dosahování zisku nás hlavně zajímaly relativní směné eh, kurzy, přičemž za sedm let euro kleslo Eh, co se týče eh, v RMB o 34%. Zase to samozřejmě způsobuje větší konkurenční schopnost evropského zboží. Když to dáte všechno dohromady, samozřejmě těch faktorů je více, ale já se zaměřím jenom na dva. Pak vidíme, že opravdu ten proud se otočil ve prospěch Evropy a Evropa je teď daleko konkurenčně schopnější, než byla před desetiletím, pokud jde o podnikání v Číně. Co teda udělala Caldeira? Co jsme začali dělat? My jsme zareagovali na trendy na trhu a postupně jsme snížili velikost výrobních podniků. v Číně, teď už je to tam mnohem menší měřítko, a některé pracovní příležitosti jsme začali vracet do Spojeného království. Důsledek toho je, že rosteme ve Spojeném království a naopak počet zaměstnanců v Číně klesá my máme co dělat s velice dynamickými maloobchodními klienty. Musíme tedy se přizpůsobit jejich modus operandi, musíme fungovat tak, jak chtějí. Někteří například chtějí, aby dostávali produkty v Šangaji, někteří to chtějí dostat do Liverpoolu. Pro nás to není otázka, abychom veškerou naši produkci vrátili domů, ale jde o trendy a směr, kudy to cest, se posouvá a ten směr je do Evropy. Teď eh, podniky, jako je můj, mají samozřejmě významné i problémy nebo různé věci, které musí řešit. Tady uvádím několik, které asi je důležité, aby se zaznamenaly. Kapacita samozřejmě. V mnoha státech jsme o to přišli. Tam, kde výroba se přisoula na východ, znamenalo to, že technologie, pracovní příležitosti tam šly a snažit se dostat to zpět může být těžké. A jak už bylo zmíněno, a určitě o tom budeme dále hovořit, také se přišlo o hodně kvalifikovaných pracovníků nebo kvalifikací, když se výroba přišla přesunula na východ. Mnozí si dost neuvědomí, jaký význam má eh, dodavatelský řetězec ve výrobních odvětvích. V tomto případě je to velmi důležité. Bohužel textilní průmysl odešel se Spojeného království téměř úplně. To bylo na začátku eh, po roce 2000 a mnohé podniky patřící do dodavatelského řetězce odešly rovněž. A my jsme se právě vymanili z velice významné finanční krize. A většina e, bankéřů, když si představí, že by měli půjčovat e, peníze e, někomu, kdo vyrábí ve Spojeném království polštáře, tak moc je to nezajímalo. Čili tady vidíte, jak mě zdvořile odkázal a doporučil, vykázal a doporučil, aby hledal něco jiného. Takže Tady mám program, mini, mini podnikatelský program, takový program, který má pomoci všem vládám všude, aby pochopili, o co jde podnikatelům v malých podnicích a jakou podporu od vlád potřebují. První, e, Evropa musí mířit vysoko. A jde o to, aby evropské státy a celý kontinent se stal nejlepším místem pro podnikání. Můžeme eh, posoudit krátkodobé pobídky, to, co je jednoduché získat, ale hlavně musíme být konkurenčně schopní a proto musíme udělat všechno. A to se dá dělat z politického hlediska tím, že se budeme snažit vytvářet stabilní podnikatelské Eh, prostředí, stabilní veřejné finance a pak eh, to je daleko jednodušší, aby investoři činili dlouhodobá rozhodnutí. A pokud je o návrat pracovních příležitostí, je to důležité, protože, jak už říkal pan Torres, často se jedná o kapitálově náročnou část projektu, kterou je třeba eh, udržitelně zabezpečit. Podnikatelské prostředí musí být eh, biznesu nakloněno. Musíme přesvědčovat podniky, že stojí za to vrátit se domů. Potřebujeme tedy nízké, jednoduché, konkurenčně schopné zdanění. A ne to, abychom prostě žebrali u souseda, jak my tomu říkáme, ale zkrátka, aby byly udržitelné a snadné daňové režimy. Myslím si, že Eh, je důležité, aby vlády to posoudily. A eh, teď se Británie otevírá podnikání, je to dobrý příklad. A jedná se nejenom o to, aby byli přesvědčeni ti, kteří mají přirozený sklon vrátit se se svým biznesem domů, ale také některé evropské státy třeba by si přáli vrátit domů výrobní závody nebo celý podnik a doufáme, že bude i určitá vnitřní konkurence v rámci vnitřního jednotné krvu. Samozřejmě politici mohou nastavovat očekávání a mohou také pomáhat edukovat eh, potřebitele. Eh, někdo říká, jak můžete eh, soutěžit s Čínou, tam je to daleko levnější, s nimi konkurovat nemůžeme, ale v mnoha oblastech to jde. A je důležité, aby mm, vedoucí představitelé na vysoké úrovni vlád Eh, poučovali eh, voliče a spotřebitele, že pokud podniky jsou lépe zpravovány, pak jsou schopny dobře konkurovat Číně vzhledem eh, také k mzdovým nákladům a směným kurzům. Také musí vlády pochopit, kde se ta celá věc začne překlápět. Myslím tím ten okamžik, kdy se podnikatel rozhodne, že už nastal čas k tomu, aby se podnik vrátil domů. A jak tedy mohou pak vláda, vlády zase eh, přesvědčovat podnikatele, aby v pravý okamžik své podniky navraceli. Samozřejmě, že když se hlavní podnikatelská činnost vrátí, vrátí se pravděpodobně i dodavatelský řetězec. Takže z toho je dvojí výhoda. Nejenom, že to budou pracovní příležitosti díky tomu, že se firma vrátí, ale eh, i dodavatelský řetězec je posílen. To dobře dokládá i moje firma, protože samozřejmě Eh, mnoho těch eh, pracovních příležitostí byly výrobní, ale samozřejmě, že s tím jsou spojena i manažerská místa, místa v odbytu, místa eh, v finan, finančních ředitelů vyžbo finančních úředníků. Čili vlastně ta výroba podporuje celý zbytek celé činnosti. A zase, jak už bylo řečeno, investice jsou velice důležité, proto je třeba vytvářet podmínky, aby mohly skvétat eh, podniky, investice. Je třeba nahradovat kvalifikace, o které se přišlo, edukovat eh, pracovní eh, sílu. Je třeba vytvářet pobídky, aby podniky si uvědomily, proč to za to stojí vrátit se domů a pomáhat jim to, protože v devěti případech z deseti evropští podnikatelé nebo korporátní organizace by daleko raději podnikali doma. Čili potřebuji jenom takovou to poslední pobídnutí a určitě to za to stojí. Ale je třeba, aby vy jste si dnes tady uvědomili, že příležitost pro návrat pracovních příležitostí je potenciálně veliká a, a pokud tedy současný, současná situace zhodnocování i měny i mest v Číně bude pokračovat. Teď v posledních měsících došlo k určité změně, ale jsem přesvědčen, že je krátkodobá a že celkově Čína bude neustále stále dražší a že náklady a ceny budou v Číně růst rychleji než v Evropě v dlouhodobém eh, horizontu. Caldeira USA. Je velice důležité, aby smlouv program TTIP prošel my jsme nahradili vlastně produkty na um, u evropsk, amerických výrobců těmi, které vyrábíme u nás. A pokud budeme schopni to dělat bez cel, bez nadměrného regulování při transatlantickém podnikání, pak se vznikne velká řada pracovních příležitostí ve Spojeném království i v Evropě v rámci dodavatelského řetězce. Takže takové to prostředí musíme vytvářet. A jenom mám pro vás jednu poslední otázku. Já jsem přesvědčen, že ten návrat už se odehrává. Odehrává se v mé firmě v rámci mé země. Ale otázka pro vás, pro delegáty, je, zda vy jste na to připraveni, na tento návrat pracovních příležitostí, protože ne všechny státy jsou. Proto je důležité, abyste si uvědomili, že k tomuto jevu dochází, dochází k němu teď a ti, kdo zareagují nejrychleji a nejefektivněji, na tom také nejvíce získají. Děkuji. Děkuji, pane Caldero. A teď eh, má slovo pan Manuel Garcia Salgado, který je federálním sekretářem pro zaměstnanost a politi- sektorální politiku Národní federace pracujících v kovoprůmyslu. Takže to bude trošku něco jiného. Prosím. Muchas gracias, buenas tardes. Děkuji, je to pro mě potěšení, že jste mě pozvali na eh, schůzi vašeho výboru pro zaměstnanost v Evropském parlamentu. To čest pro mě jako občana. Zde v mé prezentaci máme eh, určité příklady, které možná ale jdou opačným směrem, eh, protože eh, my jsme slyšeli první prezentaci a tam byla změna reforma ve Španělsku právě v roce 2012. Byla to reforma, kde se Eh, inspirovaná tedy mm, kvůli tedy Evropské centrální bance a potom Evropská komise přijala tedy eh, tuto reformu a vláda ji aplikovala i eh, v podstatě i mm, mm, přímo tedy vlastně splnila mandát Evropské centrální banky a, a zapomněla svůj volební program. Takže je třeba se tedy podívat na tuto reformu teď z širší perspektivy. První důsledky je velké snížení mm, osob účastníků na sociálním pojištění, eh, což vedlo k tomu, že od roku 2011 došlo snížení o 423, 423 tisíc pracovních míst. To je kvůli reformě, jejich cílem bylo vytvářet pracovní místa a ne je ztrácet. Takže z toho vyplývá, že jedno z čtyř pracovních míst, které jsou ve, ve Španělsku, jsou na dobu určitou, jsou dočasné mm, smluvní vztahy, protože ty osoby nemají jiné vyhlídky. A to především to platí pro mladé lidi, jeden ze čtyř mladých eh, eh, pracuje tedy na dobu určitou, na, po, podle počtu hodin nebo dní a 23% eh, je na dobu určitou pouze. A takže vlastně ta reforma omezila pracovní práva, mm, protože nyní máme tedy více těch míst takzvaně prekérních, nejistých. Eh, i hodně nedobrovolně lidé musí pracovat na částečný pracovní úvazek. Jak vidíme tedy, to eh, procento je 16,3, eh, ale v podstatě většina z nich to dělá nedobrovolně, protože jinou práci by nenašli. A také i toto se stalo vlastně teď strukturálním prvkem našeho trhu. Je to věc strukturální, běžná jeden ze čtyřech pracovních míst, jak jsem řekla, je na dobu uh, určitou a uh, to je kvůli tedy uh, krizi a reformě z roku 2012, a jak jsem řekla, 16,3% jsou na částečný úvazek. Nezaměstnanost nyní ve Španělsku je jeden ze, čtyř, ze čtyř pracovníků u nás jsou postiženy touto metlou a osoby které jsou ale ochotny pracovat, jsou k dispozici, ale nemají možnost pracovat. Takže to bylo konkrétně publikováno v červenci tohoto roku, to jsou čísla z tohoto roku. Vidíme, že to je 22,37% nyní. A toto eh, vedlo k chudobě, chudobě zaměstnanců, tedy osob, které i dokonce pracují, ale nemohou splnit své základní potřeby eh, a důstojně žít. Chudoba se zvýšila významnou měrou a hovoříme nyní o chudobě kolem 20 mm, Nezaměstnanost mladých zůstává nejvyšší i teď po reformě a v červenci tohoto roku to bylo téměř 50%, konkrétně 49,2% mladých lidí do věku 25 let eh, je nezaměstnaných. Mm, bez toho aniž bych eh, bral do úvahy emigraci, ke které došlo do jiných států Evropy a do jiných států. I velké procento eh, z mé zemi muselo tedy emigrovat odejít, emigrovat. procento nezaměstnaných, jak vidíme, že neustále roste rok od roku a nyní téměř 2 miliony nemají žádné dávky ani. To znamená, i se snížily dávky v nezaměstnanosti a ne, dlouhodobě nezaměstnaní, jejich počet se za toto období zdvojnásobil. A vlastně což automaticky znamená sociálně vyloučení, protože to jsou osoby, které nemají žádnou perspektivu znovu se etablovat na trhu práce. Ano, tady to je graf, který toto dokládá. Takže procento lidí, kteří nedostávají žádné dávky, tak vidíme, že to je vysoké číslo a i tedy e, e, i klesají sociální dávky zároveň. Tedy. A mm, jak jsem e, řekl, délka pracovních smluv tedy jsou krátké, jsou to, jsou to tedy smlouvy na krátkou dobu, především v průmyslu, tam to dřív vůbec neexistovalo a mm, Eh, průmysl byl stabilní, to znamená, ten eh, většinou tedy eh, nabízel pracovní místa relativně stabilní, se sociálními jistotami, ale nyní naopak je to také i tam, jsou ty smlouvy nejisté, tedy i v průmyslu jsou pracovně právní vztahy nejisté. A to nám ukazuje tento graf, to znamená do, smlouvy na dobu určitou. Vidíme, že to je téměř 91 a 83% eh, jsou na eh, tedy dobu určitou eh, a jak vidíme, tedy jejich procento vzrostlo. A jedna ze čtyř těchto smluv je kratší než sedm dní, týdenní jsou pouze, takže vidíme, že to za poslední leta, za posledních pět let se toto množství těchto smluv, skutečně krátkých smluv, se ze čtyřnásobil. Mm, a mm, e, to je, to, e, to, je, to je ta fronta těch, kteří čekají na sezónní práce a e, nyní třeba za jeden den, to je takzvané černé pondělí, kdy bylo propuštěno 333 tisíc osob takže nikdy se nestalo, že v jednom dni by bylo propuštěno tolik lidí. A, a to je kvůli tomu, že jsou ty pracovní vztahy nejisté, zvýšila se, zvýšil se počet eh, smluv na dobu určitou, nedostatek důvěry v podniky, potom nedostatek ekonomického modelu, který by vytvářel stabilní eh, pracovní příležitosti a potom je a zvýšil se i počet osob, které nejsou schopny výjít ze svého platu. což vytváří všechny tyto faktory, vytváří chaos na trhu práce, více než kdy jindy. Alternativy, které navrhujeme. Myslíme si, že abychom tuto situaci zvrátili, aby skutečně Evropa se stala tím, co chce být, tedy sociálním modelem, modelem vyváženým, konkurenceschopným s, s veškerými právy, tak nelze tedy konkurovat na základě Eh, platové soutěže, mzdové soutěže. Eh, u nás došlo ke snížení platů o 20%, asi tak zhruba. A samozřejmě vždycky budou regiony ve světě, které budou levnější, kde ty mzdové náklady budou vždycky levnější než v Evropě. Ať je to v Bangladeši, nebo v Pakistánu, nebo v Afganistánu, nebo kdekoliv jinde. Evropský model ale přece ten věří v to, že by to mělo být jinak. A mm, proto musíme mít aktivní průmyslovou politiku na evropské úrovni i na úrovni státu. Musí to být politika, která bude koordinovaná. To je návrh eh, vlastně, eh, eh, se kterým přišly evropské odbory, Evropská odborová konfederace a musí to být politika, která musí obsahovat aspekty, které se budou opírat i o environmentální průmysl, čisté energie, investice, investice do vědy, výzkumu a inovací, investice do infrastruktury, bude se to opírat o sociální dialog, o kolektivní vyjednávání, o harmoni- postupnou harmonizaci e, pracovního práva, což je komplikované, e, eh, protože zde eh, máme různá pravidla, což e, je potom problém, protože všichni působíme ve stejném prostoru a eh, potom eh, důležité je investovat do kvalifikací, do informovanosti, to je důležité. A my musíme být lídrem v inovacích, to musí být eh, naše přidaná hodnota. Tedy to musí být, to musí být ten potenciál Evropy ve srovnání s ostatními regiony ve světě. Pokud Evropa změní svůj model a pokud to půjde opačným směrem, to znamená ty podmínky, pracovní podmínky se budou zhoršovat, nebude se zachovávat sociální rovnováha a sociální dialog, tak asi to všechno poté bude podkopávat eh, základy Evropy. Bude to v rozporu s hodnotami. Eh, podniky, které fungují, které jsou konkurenceschopné, to jsou právě ty podniky, které eh, které zapojují eh, zaměstnance do těch svých výrobních procesů a eh, do mm, řízení podniku, mm, protože eh, v podstatě zaměstnanec má zájem na tom, aby bylo zachováno jeho pracovní místo, aby mohl živit své rodiny, takže je jeho zájmu dobře funkční podnik ale e, podmínky se zhoršují, což znamená, že chudnou zaměstnanci, to znamená, že potom mm, to je v rozporu s e, naším cílem, to znamená mít ekonomiku, která se bude opírat o investice a o ekonomické a sociální oživení. Obecně řečeno, to je to, co se teď děje, ale, ale my si myslíme, že Eh, Evropa by měla eh, začít s Junckerovým plánem, který je dobrým začátkem, ale evropský model by se měl opírat o vyvážené sociální podmínky, o welfare eh, osob, tak aby osoby měly důstojný život. Není možné mít Není možné, aby 50% obyvatel bylo nezaměstnaných, protože to jsou osoby, které mohou přinést know-how do společnosti, znalosti, dovednosti, a není možné tedy takto tedy ignorovat jejich znalosti a je, je tu možnost, kterou skýtají pro ekonomiky svých zemí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za toto, tato úvodní slova. Eh, možná, že už nejsme tak eh, optimističtí, ale alespoň začínáme zra- být realističtí a uvidíme, kam dospějeme. Někteří už tady žádali o slovo a nejprve má slovo Maria Arena. Ne, omlouvám se, Edward, máte, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem třem řečníkům, takže to jsou tři svědectví, které nám ukazují, jak je na tom Evropa. A to, ta poslední prezentace nám ukázala, jak by neměla vypadat. Já jsem velice rád a hrdý na to, že jsem si vyslechl první dva řečníky, kteří hovoří o sociálním dialogu, který eh, by měl být eh, zdrojem bohatství. To je třeba zdůrazňovat eh, v poslední době příliš se eh, stigmatizoval eh, svět práce zaměstnanců a jejich eh, představitelé a naopak je, mm, měl by to být, mělo by to být něco, co by mělo lákat podniky, aby se etablovaly v Evropě. A vy jste velice dobře tady obhajovali Evropu a Eh, evropský sociální fiskální eh, model, protože to je, by měl být argument, jak Evropu v vozovkách prodávat v zahraničí jako prostředí stabilní, fiskálně, sociálně, ekonomicky. A kdybych byl eh, podnikatelem, tak bych řekl, to je ideální místo pro mé investice. Ale často hm, jak si ten čertík je v tom detailu a tady jsme padli do takové pasti. A to je, že hm, Eh, ten eh, kýžený eh, růst přijde pouze, když se budou snižovat náklady na práci. To je příklad Španělska. Španělsko úplně zlikvidovalo, zlikvidovalo práva zaměstnanců, ale někteří říkají, no Španělsko na tom dobře, ale jaké? Španělsko vysokých financí, těch nejbohatší? Ne nebo je to Španělsko zaměstnanců? Ne, tady nám to kolega z odboru ukázal více než 50% nezaměstnanost u mladých lidí, no tady přece na to nemohou být hrdí. A mm, e, zde e, od roku 2010 se to téměř zdvojnásobilo. Všechny pracovní smlouvy nyní jsou na dobu krátkou, kratší než dva měsíce. No pokud toto je perspektiva Evropy, no tak kratší bez země. A já zde i souhlasím s kolegou z UGT a Evropa by měla to dělat jinak. Jinak, tak jak on řekl, i to řekl zástupce MOP, i pan Caldera, my máme přece výhody. Evropa má výhody, je čím dál více konkurenceschopná, ale i když je třeba vyvinout určité úsilí, ano, tak máme výhody. Je třeba pracovat ale třeba na eh, eh, celoživotním vzdělávání to je náš kapitál. A vy ve Španělsku, když tady naopak zhoršujete pracovní podmínky, no tak to pocítí konkurenceschopnost celé vaší země, vašich podniků ze střednědobého pohledu, ano, tím budete trpět, protože vlastně tím vy ničíte ten lidský kompetentní kapitál. A mm, já z toho dedukuji, že ano, je to všechno krize investic, přístup k úvěrům. A tady také si myslím, že Evropa by měla vyvodit po naučení z posledních krizových let a snažit se pochopit, že v podstatě eh, tady jsme to postavili na hlavu. Takhle to dál nejde. I nám to řekl zástupce, zástupce MOP. Veškeré politiky v podstatě se snaží zajistit, zabezpečit investice, ale eh, především ve Spojených státech, ano. A mm, tak to teď vypadá. To je taková je realita. A veškeré politiky, které máme, včetně Junckerova plánu, i když to jde dobrým e, směrem, je zajistit investory, dát jim všechny záruky, přijďte sem investovat, na sebe neberete žádné riziko. No proč? No protože je to riziko, na sebe nesou pracující. Oni eh, na tom budou hůř. Oni e, zhorší své pracovní podmínky, jim od, odjmeme určitá sociální práva. Takhle to přece nejde. Takže já tady chci poděkovat, poděkovat panu Kaldejrovi, který řekl, že Evropa je více a více konkurenceschopná, ale bude, pokud si zachová svoje eh, hodnoty a že musí investovat především do digitalizace, do vzdělávání. A já lituji, že jsme nemohli hovořit o ekologické Evropě, o klimatu, protože čím dál více to bude také faktor naší konkurenceschopnosti a já si myslím, že tady eh, naše, my všichni se snažíme, aby Evropa eh, si eh, zachovala tu výhodu, pokud je obnovitelné zdroje čisté energie, tak to je další faktor pro to, aby se sem průmysl vracel. Takže to jsou moje tři poznámky a děkuji všem řečníkům. Thank you, the floor to Paní McIntyre má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Všechny tři prezentace dnes byly přímo fascinující. Jsem velice vděčná panu Torresovi za to, že uvedl i statistické údaje a že zdůraznil pravděpodobné trendy i když zatím třeba ještě chybí pevné vědecké důkazy. Vy jste poukázal na trendy, že více výroby se nyní odehrává v Evropě, že více investic přichází do Evropy než ven. A to mně připadá velice povzbudivé. A moc ráda jsem slyšela o Tonyho Caldeiry, jaký úspěch jeho podnik má a jakým způsobem vrátil pracovní příležitosti zpět do Evropy, v tomto případě do Spojeného království. A domnívám se, že ten jeho program eh, pro nás, jak tomu můžeme nadále napomáhat, je velice zajímavý. Eh, pane Sogardo, vy jste mě trochu deprimoval a pomyslela jsem si, že je mi smutno kvůli Španělsku protože v naší části Evropy, v mé části Evropy vidíme, že roste počet pracovních příležitostí a že asi o 2,8 rostou průměrné platy, že je rekordní počet zaměstnaných. Proto je mi smutno z toho, že vy máte takové zkušenosti ve Španělsku, protože vám musím říct, že tak to nemusí být pokud si uvědomíme, jak důležité je podnikatelům pomáhat a ne je svazovat nadměrnou byrokracií. Myslím si, že podnikům můžeme pomáhat těm, které by rády přinesly pracovní příležitosti zpět do Evropy, zejména eh, podporuji to, co dělá eh, místo předseda komise pan mm, Timmerman. Eh, on je sice socialista a konzervat, patří v konzervativní straně, ale velice souhlasím s jeho přístupem a s jeho představou o tom, jak by měla vypadat lepší legislativa, abychom umožnili našim podnikatelům, že se budou zabývat tím, co mají v úmyslu dělat. Kolegové si jistě vzpomenou například, který jsme tady měli, toho pekaře, který eh, potřebuje samozřejmě mít víc času na pečení chleba, než na vyplňování formulářů. A eh, Možná, eh, že se k tomu ještě vyjádří naši experti, ale mě by zajímalo, jak si představují program lepší legislativy. Jak to by mohlo pomoci s návratem práce do Evropy? Ještě bych se stručně zmínila o inovacích. Uvědomuji si, že my jakožto zákonodárci musí, musíme dát pozor, abychom neškrtili inovace. Například možná bychom měli specifikovat, co konkrétně chceme, aby se dosáhlo a ne nutně, jak se toho má dosáhnout pokud budeme příliš restriktivní eh, při specifikacích, pak neumožníme inovace ani nové myšlení. Proto si myslím, je velice důležité, abychom dobře vypoužili rozpočet Horizon 2020. Máme tam 80 milionů eh, euro, které se mají vydat za pět let. A mimo jiné jde o to, že to není jenom eh, takový výzkum úplně z jasna nebo v někde v nebesích, ale že to musí být velice prakticky skonstruováno, tak aby to napomáhlo inovacím aby to eh, opravdu došlo až do malých podniků a aby toho mohli využívat. Protože eh, pak to budou inovace, které jim umožní, aby skutečně byli schopni konkurovat. A získají tím výhodu a bude pak pravděpodobnější, že se pracovní příležitosti budou vracet do Evropy, ty, které předtím naopak eh, šly jinam. Proto si myslím, že budoucnost je zářivá. A já bych se ráda dozvěděla od našich třech eh, expertů, co si myslí o těch věcech, které jsem se zmínila. Děkuji. Vrátíme se samozřejmě k našim řečníkům, ale teď eh, máme Jutta Steinruck, Majna Rena, Martina Blabajová. Začneme tedy od Juty Steinruck. Nejdříve bych chtěla velice poděkovat všem třem řečníkům, že si vyhradili čas s námi poněkud podrobněji prodiskutovat toto téma. Já od té doby, co se již jsem eh, politicky aktivní, vidím v ekonomice, ve světě podniků, takový trend, že skutečně podniky nejdříve odchází mimo Evropu, protože tam jsou nižší náklady na práce, opouští nás, zakotvují v Ázii a dnes eh, dokonce až eh, v Africe. Snaží se tedy produkovat co možná nejlevněji, to jejich jediné vodítko jsou nízké náklady na mzdy. Například Nokia Firma Caldera pravděpodobně také je toho příkladem a já jsem si jistá, že by Evropě či jejím podnikům prospělo, pokud by převzali regionální odpovědnost. Naštěstí existuje mnoho dobrých příkladů. A jeden řečník to tady řekl. Ano, levně vždycky budeme moci produkovat v jiných regionech světa než v Evropě. Ale my potřebujeme jinou věc, konkurenceschopnost. Toto slovo, tento pon je dobrý, pokud jde o kvalifikace a technologický náskok a také náskok v oblasti vzdělanosti. Ale proto, abychom to dosáhli, potřebujeme veřejné instituce, které jsou placeny z daní daňového poplatníka. Potřebuje investice do infrastruktury, do dobrého vzdělávání. Všechny tyto investice se financují ze státní kasy, z peněz daňových poplatníků. Jsou to tedy dvě části váhy. Kdo tedy nechce regulaci, regulaci kdo chce nižší daně, nižší náklady na práci, tak ale musí pochopit, že stát musím být to investovat také do té druhé strany, do sociálního smíru. Takže vždy je třeba vidět eh, celkový obraz, ne pouze nějakou část, nějaký výsek a to je naším úkolem po, nás, politiku. Pokud se podívám na konkurenceschopnost v Evropě, tak zjišťuji, že bychom v podstatě nyní měli mít jakýsi boom eh, v zakládání nových podniků v Řecku. Ty ekonomicky neúspěšnější země jsou na celosvětlové škále s ohledem konkurenceschopnosti mz, mest eh, velice nahoře. Proč tomu tak není? Není tomu tak. Proč? Vy, pane Caldero, je velice dobré, že produkujete auta, eh, si auta nekupují. Vždy to jsou pracovníci, kteří pak si kupují nějaké výrobky. Proto je důležité tady skutečně zachovat rovnováhu, tak abychom nechali spotřebitele, umožnili spotřebiteli si peníze vydělat. Mám um, takovou otázku, možná by mi na ní mohl odpovědět každý z vás tří. Vy jste to taky již nějak zmiňovali, načetli jste to například pan Caldeira. Vy jste příkladem podniku, který se vrátil. U vás by mě zajímalo, Vrátilo se skutečně tolik pracovních míst, kolik jich tehdy odešlo, kolik do jiné země a kolik podniků znáte, které eh, jsou ve stejné situaci jako vy, tedy vrátili se, nebo jste pouze takovými průkopníky? Takže Přinášíte skutečně zpět kvalitní pracovní místa, tak aby stát nemusel jaksi dofinancovávat vaše pracovníky, subvenco, poskytovat jim subvence, aby mohli jaksi sami sebe živit. Další věc, Španělsko veškerý ten automobilový průmysl a subdodavatele automobilového průmyslu. To je, myslím, něco, kde jsme v Evropě konkurenceschopní. Já bych ráda tady si vyslechla zkušenosti eh, zástupce z eh, Mezinárodní organizace práce. Mě by zajímaly konkrétní případy, asi nebudete vidět cíla, ale, eh, čísla, ale konkrétní případy by mě skutečně velmi zajímaly. Děkuji. Děkuji, Maria Arena. Děkuji. Ano, toto slyšení jsme mohli uspořádat společně s výborem INTA, protože většina řečníků hovořila o e, e, e, relokalizaci v Evropě, ale také o dopadu globalizace, protože tady jsme v ekonomice, která je velice e, globalizovaná a takže tady je důležitá ta interakce. Já působím v obou výborech a takže mm, mohu hovořit za výbor INTA také i a zcela souhlasím s tím, co právě řekla Juta. Pane Caldeiro, vy jste e, vyjádřil to, že je mm, problém vůbec se dostat Čínu do BTO mm, a zároveň jste vyjádřil podporu, bezpodmínečnou e, podporu té transatlantické smlouvě. No já vám mohu říci, že jsme mohli tedy Mhm. mohli bychom se sejít se podnikem, který by řekl evropským, který eh, by řekl úplný opak. Eh, ano, Číně ve VTO ano, ale eh, TTIP se jim nelíbí, protože to by mohl být problém s nekalou soutěží. Takže dnes bychom mohli snadno se sejít s podnikem, který by řekl úplný opak, než to, co říkáte vy. A co s tím uděláme? Také to je otázka na MOP. My teď pracujeme v kontextu smluv o volném obchodu a chceme, aby aktuální se stala otázka udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj, to znamená, aby normy Mezinárodní organizace práce, ale vůbec ekologické normy, o těch se tady sice moc nemluvilo, aby všechny tyto normy, které jsou normy zájmu blahobytu, blahobytu blaha, tedy lidí i přírody, tak všechny tyto normy by měly figurovat v těchto smlouvách o volném obchodě, tak aby ta nekalá soutěž, kterou vy tady tak kritizujete, pane Caldero, a kterou lze i kritizovat vůči Spojeným státům, aby to již nebylo aktuální téma, aby tyto dohody o volném obchodu již nebyly eh, smlouvy nekalé soutěže, protože dnes to jsou obchodní smlouvy, které v podstatě de facto jsou nekalou soutěží, ji zakládají. A je to, eh, je to takzvaně snažší pro podniky, že spíše to snažší regulace, ale de facto je to deregulace, úplná deregulace. Já s vámi úplně eh, nesouhlasím. Já chci, aby, eh, aby pravidla chránila lidi. Bad regulation nemá znamenat no regulation. Já tady, i když pan Timmermans je socialista, tak já s ním nesouhlasím, protože on směšuje bad regulation s no regulation. Například teď diskutujeme o e, dohodě o volném obchodu se službami. Takže přece nemůžeme deregulovat sektor služeb. Máme sektor, který je čím dál více digitalizován a dnes neexistuje žádné pravidlo. Podívejte se na Uber. Uber v, v v taxikářských službách. Eh, americký podnik, který vydělává peníze tím, že eh, ničí evropský model, no to přece nemůžeme akceptovat, takže potřebujeme mít pravidla v mezinárodním obchodě. Takže já tady kladu otázku na MOP, takže jste i proto, aby veškerá tato pravidla byla závazná, a, mm, protože to je jediný způsob, jak chránit náš model a naši konkurenceschopnost. Eh, Děkuji, Martina Labajová. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říci, že osobně já a skupina ALDE vítají eh, tento trend návrat exportu výroby do Evropské unie. Myslíme si, že to jsou nové příležitosti pro tvorbu pracovních příležitostí, míst, pardon, ale jsou to příležitosti pro mladé lidi. Jenom bych chtěla říci, že opravdu pan Caldeira eh, přišel ze skutečného světa. Já ještě před rokem a pár měsíci jsem se také pohybovala v reálném světě a nabízela jsem služby výrobním firmám které potřebují nové mezinárodní strategie. Takže to bylo zajímavé, protože jsem byla svědkem toho, jak se za posledních 20 let Evropa měnila. Nejprve podniky od začátku 90. let přicházely ze západní Evropy do východní Evropy, to bych také chtěla řekla, říci, protože tady byly komparativní výhody nákladů, pracovních nákladů na energetiku, na budovy a podobně. Pak se přesunuly na jiné trhy mimo Evropu ale důvody se za těch 20 let měnily. Na začátku to byla jenom komparativní rozdílnost nákladů, pak se jednalo o příklad přístup na nové trhy, byla to strategické rozhodnutí, být někde jinde, získat přístup na nové trhy. A samozřejmě byla to otázka i flexibilního pracovního trhu, protože v některých členských státech Evropy nenacházeli tu pružnost pracovního trhu, kterou potřebovali, tak šli jinam. A někdy šli i za účelem získání kvalifikovaných pracovníků, protože ty správné kvalifikace v Evropě neměly. Proto si myslím, že důvody jsou různé a a každý podnik má svoji vlastní mezinárodní strategii, tak se na to musím dívat z různé perspektivy. Ale prosím, pane Alcaldeiro, nepřestávejte a hovořte dále z politiky o vašich potřebách, o potřebách eh, výrobních podniků, malých a středních podniků. To potřebujeme slyšet a musíme mít neustále aktuální informace o tom, co se děje a co bude průmysl a malé a střední podniky potřebovat. Mám několik otázek. Jedna, ta je asi pro mě vůbec nejdůležitější, protože tady bych si přála znát názor všech tří řečníků. Já jsem už zmiňovala rozdíly v nákladech, pak tady byla řeč o nových trzích, o pružné pracovní síle ale z vašeho hlediska, co e, vy vidíte jako e, důležité, aby Evropská unie nabízela více než jiné trhy? E, jsou to kvalifikované pracovní síly nebo nepříjemné počasí, nebo co to je? Co z vašeho hlediska my můžeme nabídnout, co můžeme propagovat v rámci marketingu Evropské unie? Druhý bod, ráda bych se vás na toto zeptala. A možná e, zase je to hlavně na pana e, e, Kadiru, jaké znáte osvědčené praxe vůči mladým lidem, jako například výuční obor nebo školení a jak tohle může pomoci při návratu pracovních míst. A pak mám otázku na vás na všechny. Jaká opatření byste eh, navrhla pro malé střední podniky na posílání efektivity a hospodářského růstu, když se vrací zpět do Evropy? Jaká konkrétní opatření byste si představili ve smyslu pobídek a podobně? A potřební, poslední věc, co bych chtěla zdůraznit, a vlastně o tom hovořil první řečník a za to jsem mu velice vděčná, že Evropa má velkou příležitost, aby eh, získala hodně z eh, návratu digitálních služeb do Evropy. A aby se digitální agenda dokončila, tomu brání nedostatek digitálních kvalifikací. Mně připadá neuvěřitelné, že do roku 2020 by v Evropě mohlo scházet až 80 tisíc, 800 tisíc Eh, IT pracovníků a že je mnoho Evropanů, kteří dosud nemají příslušné kvalifikace, aby mohli zaplnit tato eh, místa. A to je rozhodně velká výzva pro Evropu. Děkuji. Děkuji a eh, Guillaume Balas. tato expoze byla zajímavá. Otázka, která mě napadá, je tato. Pokud to dobře chápu, tak zde i k tomu navracení podniku dochází kvůli tomu, že se zvyšují mzdové náklady v Číně ano, za posledních deset let, takže tak to asi poroste, ale problém je, že během té doby v Evropě eh, ta konkurence eh, způsobila, že se snížily sociální standardy, ale eh, když dnes se podíváte na možnost Evropy produkovat nové výrobky ve srovnání s Amerikou, s USA nebo s novými eh, ekonomikami, tak tady jsme eh, slabí v Evropě. A zároveň vidíme, že se snižují soukromé investice, ale i veřejné investice se snižují. My jsme hodně zadluženi, ale to je eh, ne kvůli investicím, ale kvůli jiným důvodům, kvůli naší eh, desetileté, několika desetileté eh, politice a kvůli krizi z roku 2008. Mám tuto otázku k investicím. Jak podniky toto vnímají? Já vím, že ve Francii mm, se snažíme lákat soukromé investory, ale moc se k nám nehrnou, takže pokud ta odpověď je náklady na práci, no tak eh, ve Francii ale náklady na práci eh, poklesly. Dnes je to nižší než v Německu a stejně ty investice se neoživily. A druhá věc, pokud bychom ještě více tedy snižovali poptávku, no tak co? No tak zvýšíme soukromé zadlužování lidí, což, byl, eh, což byla příčina těch subprime a krize, která vznikla v USA. Tam ten důvod byl, že tam stagnovaly platy po 30 let. A já se ptám, jak tedy eh, opustit tento začarovaný kruh, to znamená snižování poptávky, eh, nedostatečné investice a to, eh, jak si je ve spirále. Děkuji, Dominik, Marta. Děkuji. Relokalizace a delokalizace. Vždycky nejprve to byly delokalizace a potom tedy vracení firem a my jsme vždycky litovali těchto eh, delokalizací, protože Evropa není schopna, nebyla schopna tedy nabízet kvalitní práci, což vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti, jak jsme viděli před chvílí. A pokud eh, by skutečně došlo k návratu těchto firm do Evropy, tak to nebude kvůli růstu v Evropě, ale kvůli tomu, že stagnuje růst v jiných zemích, ať jsou to země BRICS nebo Čína. Není to nic strukturálního tedy, ale konjunkturální je to pouze kvůli trhům na světě, jinde. A když se podíváme na pohled naší frakce, takže my si myslíme, že eh, tento eh, návrat podniků by neměl vést tomu, že opět přijmeme nějakou celoevropskou rigidní strategii eh, a my si klademe otázku, kdy a jak tedy tato tyto relokalizace mm, E, zatím i když to není moc jasné, protože e, dochází k těm návratům sice do Evropy, ale ne často do e, země původu, většinou do těch loukostových zemí evropských se vrací. A já se ptám, takže pokud tomu taky, jak říkáte, tak to znamená, že Evropská unie by měla být skutečně schopná tvořit pracovní místa a to není schopná. Chceme, aby toto slyšení nám osvětlilo eh, skutečné důvody, proč dochází k této změně. My se obáváme, že k této změně dochází čistě z ekonomických důvodů, které jsou křehké, nejsou trvalé, eh, takže to eh, zhodnutí vrátit se do Evropy často je kvůli tomu, že se zvyšují pracovní náklady v Číně či náklady na dopravu z Azie, takže mm, pokud, takže na najednou třeba vznikne jinde nové nízkonákladové Eldorado, no tak hm, průmysl se rozhodne, že půjde opět tam a opět propustí tisíce, tisíce zaměstnanců tady. A pane Caldeiro, vy jste archetyp této globalizace. Pane Calde, pan Caldera eh, zaprv, nejprve jel eh, mm, si eh, pro peníze do Číny a potom, když si tam dosvěděl, tak jel do Británie a tam, jak si a poté začne ty peníze převádět do USA. Tam, takže mm, on vlastně neobhajuje, nechrání zájmy ani Evropy, ani Velké Británie, ale své vlastní zájmy. On nám říká, eh, že je pro konec Eh, bariér, eh, všech těch kritérií, všech těch parametrů, eh, které, které chrání naše zaměstnance, ekologie a podobně. A on potom tedy to založí všechno, ten svůj nový úl ve Spojených státech a ten se potom vrátí do Velké Británie a zaplaví tedy tam tu výrobu, výrobky ze Spojených států a bude to znamenat opět vlnu kolosálních po, Eh, propuštění, propouštění v Evropě. Takže pan Caldera hájí jenom svoje zájmy, punktum. A nakonec komise ta provedla analýzu dopadu, aby vůbec zjistila, eh, do kterých zemí a do kterých sektorů se vrací podniky a jaký typ pracovních míst se tímto vytváří. My bychom rádi, aby toto slyšení eh, roz odstýdlo naše obavy a aby nám ukázalo, jaké jsou, ukázalo, jaké jsou důkazy těchto, tohoto jevu. Děkuji, to bylo hodně dotazů a navrhuji, abychom je probrali ve stejném pořadí. Čili nejprve pan Torres, pan, Pakal, pan, pan Caldera, Ehm, na jeho adresu padlo několik velice přímých otázek a pak pan Salgado. Prosím, pane Torresi, máte slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kdo eh, hovořili v diskusi, která byla velice stimulující. Začal bych eh, tou nejzákladnější věcí a to je sám pojem konkurenceschopnosti jak se to chápe. Myslím si, že tedy je někdy nesprávné pojetí konkurenceschopnosti a trvá dlouho, jako kdyby to záleželo hlavně na nákladech. Ve skutečnosti se jedná o schopnost evropské ekonomiky se adaptovat, přizpůsobovat změnám, reagovat na základní změny, jako jsou nové technologie, globalizace a podobně. To je něco jiného než konkurence na základě nákladů. A myslím si, že dlouho byla Evropa konkurenceschopná v tomto širokém slova smyslu. Ale pro, co k čemu došlo? Objevily se konkrétně nové technologie, došlo k fragmentaci výroby, a základní principy výroby se změnily. Otázka lepší legislativy je tady velmi důležitá. Potřebuje to ne méně zákonů, ale ty se musí přizpůsobovat změněnému, výrazně změněnému prostředí. To je velmi důležité. Pak tady byla konkrétní otázka, co se rozumí pod lepší legislativou. Eh, já eh, jsem zmiňoval národní a mezinárodní úroveň. Na národní úrovni, myslím, jsou důležité tři zásady. Zaprvé vždycky jde o otázku ochrany. Lepší legislativa znamená lépe chránit ty, kdo ochranu potřebují. A myslím si, že dlouho Evropě velmi svědčilo to, že byly ochraňovány podniky, lidé, procesy v mnoha zemích teď vidíme, v mnoha částech světa, problém spočívá v tom, že tam nejsou schopni realizovat legislativu na ochranu a výsledek je velká korupce, slabá zpráva a řízení, mnoho monopolů a spousta nerovností. Evropě se to dlouho dařilo. Samozřejmě musí eh, to měnit zase, že se všechno mění, ale je třeba dále chraňovat. A druhý prvek dobré nebo lepší legislativy je předvydatelnost. Dobré zákony jsou takové, které z hlediska všech, z hlediska podniků i pracovníků jsou předvídatelné. Určitě je pravda, že v některých státech legislativa je příliš složitá a proto je třeba ji učinit prediktabilní. Neznamená to méně zákonů, ale mají být předvídatelnější. Třetí abychom si nepletli e, práva a pravidla. Například, když hovoříme o lepších zákonech v oblasti penzijního systému nebo zdravotnictví, pak samozřejmě právo na zdravotní péči musí být e, ochráněno a nemůžeme toto všechno přesunout jenom k jednotlivcům. Otázka stojí, jaké jsou tady pravidla, aby se ta Eh, práva mohla eh, chránit za nových změnách. Možná, že eh, někdy jindy bychom se mohli bavit o legislativě týkající se pracovního trhu, ale například v Evropě jsme dělali objektivní studii, která se zabývala všemi reformami pracovního trhu po krizi a 70% vlastně šlo směrem eh, k menší legislativě, aniž by se stála lépe ochraňující a méně a lépe eh, předvídatelná. Proto jde o to, aby se všechno dělalo inteligentně. A zase musíme to probírat eh, reformu po reformě a posuzovat je na základě těchto obecných zásad otázka lepší legislativy na mezinárodní úrovni. Konkrétně tady byla i otázka eh, na TTIP a jak se k tomu staví Mezinárodní organizace práce. My nemáme žádné konkrétní stanovisko, zatím se to pojednává, takže zatím ještě nemáme konečný text, zatím jsou vyjednávací kola. Samozřejmě jsou tady určité zásady. A jakožto obecné pravidlo musím říci tohle. Důležité je, aby země, aby partner, který má nejvíce eh, protekci, ochraňující pravidla, eh, tak eh, samozřejmě tam to musí převládnout. Například sociální podmínky. Všechny členské státy Evropské unie podepsaly umluvu Mezinárodní organizace práce. Ale Senát Spojených států těchto osm úmluv MOP neratifikoval. Já jsem jenom padatel, pracuji v mezinárodní organizaci, ale myslím si, že vy tady máte hlavní slovo v tomto procesu. A pokud by bylo možné pobídnout USA, aby vyrovnali pozici i tady, pak by bylo výborné, aby se tímto způsobem zajistily rovné podmínky. Pak další věc je ochrana investic. Tady podle mě jsou dva problémy. Jeden je riziko eh, konkurence mezi různými typy legislativy eh, a tak, myslím si, že by bylo velice užitečné, kdyby se v textu výslovně odkázalo na skutečnost, že není možné používat uh, sociální nebo ekologickou legislativu na ochranu investic. Někdy se říká, že to je samozřejmé, že to je implicitní, ale kdyby to bylo explicitní, tak by to určitě pomohlo. Pak kdo rozhodne v případě konfliktu, který soud eh, bude příslušný, aby eh, rozhodl a slyšel jsem, že nedávno v Evropě vznikla iniciativa, kterou shledávám velice povzbudivou, protože byl by to jakýsi veřejný orgán a ten by vlastně se tím zabýval. Teď nemohu říkat k tomu nic dalšího, protože ten text se vyvíjí. Pak tady byla otázka, či, proč se, čím se liší Evropa od jiných částí světa z hlediska trhu práce. A myslím si, že dvě věci jsou uh, odlišné v Evropě, když to porovnáme s jinými velkými hráči, jako jsou Spojená státy, Brazílie, Čína. Jedno, to bych opakoval, že tady je eh, stabilní a poměrně velká dynamická střední třída. To má mnoho předností ekonomických, ale také sociálních a politických, protože sociální smlouva zajišťuje stabilitu. Vy jste respektováni například jako poslanci Národního parlamentu nebo europoslanci a to závisí na tom, že eh, lidé musí mít pocit, že vlastně politikové pracují pro ně. Myslím si, že stabilita, prosperita, dynamika střední třídy v tomto procesu je velmi důležitá. Druhá věc se vztahuje k tomu, že ta otázka se týkala hlavně eh, pracovního trhu že tento trh práce eh, je založen na pravidlech. Je tady eh, pojem právního státu a je mnoho institucí, které se těžko budou budovat v Číně, Brazílii eh, nebo i ve Spojených státech od pracovní inspekce po, různých, po různé tribunály, služby veřejné zaměstnanosti. To jsou instituce, které výborně pracují například ve Spojeném království nebo v Německu. To jsou příklady výborných praxí na světě. Takže institucionální uspořádání je velice důležité. A někdy je těžké pochopit, proč se tyto eh, instituce, které Evropě prokazovaly tak dobré služby, někdy oslabují z důvodů, které neodpovídají skutečnosti a důkazům. Pak byla otázka, jak pomáhat, eh, byla otázka na jak to, jak pomáhat malým a středním podnikům jak říkal pan Caldera, finanční systém v Evropě není na úrovni eh, úkolu, který před ním stojí. Změnila se ekonomika, má to dopady i na finanční systém. A to je jeden z důvodů, proč investice, a zase k tomu byla eh, otázka, nejsou vyšší. To zase e, znamená, že je třeba propojit úspory lidí s investicemi. Veřejné investice například, pokud to není schopen udělat finanční systém ale to má své omezení a e, někdy jsou samozřejmě omezení pro veřejné investice. A druhá věc je, že je třeba zlepšovat finanční systém. A důvod, proč eh, Evropa vlastně je prosperujícím místem pro soukromé bankovnictví a soukromé investice, že tady je i mimo bankovní systém tradiční bankovní systém není eh, dost přizpůsoben tomu, aby mohl propojit investice a malé střední podniky, tedy úspory a investice. Například ve Španělsku je to důležitý problém, ale i pan Caldeira tam nám něco říkal velmi výmluvného o této situace. Tady skončíme. děkuji vám za tuto možnost zahovořit. Děkuji. Slovo má pan Caldeira. Děkuji, paní předsedající. Já se budu snažit eh, probrat všechny otázky, bylo je docela hodně. Já se omlouvám předem, pokud nedojde na všechny. Snažil jsem se to co nejrychleji zapisovat, tak on, promiňte, jestli jsem něco vypustil. Chtěl bych zareagovat na první řečníky. Můj instinkt je velice eh, na straně poznámek pana Torese. Trošičku se v něm jenom liším, že v mém sektoru náklady narůstají rychleji v Číně, než jak by ukazovala makrodata. To jsou mé osobní zkušenosti a není to nezbytně situace na trhu jako takovém. Takže by se příležitost mohla dostat možná tady do Evropy dříve než u některých jiných, které možná jsou trošičko pozadu. Krátká otázka je, jak, eh, odkud brát tedy data, která eh, nám dávají důkazy. Pokud je o to, co říkal pan Garcia Salgado, zase instinktivně si myslím, že pokud jsou tak deprimující a eh, je taková deprimující úroveň zaměstnanosti mládeže, tak zase Prostě potřebujeme pracovní příležitosti, které by byly dlouhodobě udržitelné. Určitě nechceme eh, nechceme se, nebo chceme eh, eh, nechceme, chceme se odložit, odrazit od jedna. A zase potřebujeme větší konkurenci v rámci trhu práce. Výborným příkladem je Spojené království, kde platy a mzdy rostou skoro o 3% ročně, ale to není díky legislativě, ale konkurenci na prace, trhu práce. Pokud mým zaměstnancím nebude vyhovovat práce u mě, pak si najdou práce někde jinde. Čili je třeba zvyšovat tu laťku. A nejde nutně jenom o legislativu, ale, ale konkurence na trhu práce já samozřejmě respektuji, že v rámci ekonomického cyklu jsou různé země na různém místě, takže co je dobré pro Spojené království, není nutně dobré pro všechny, ale zase si myslím, že odpověď by měla být spíše eh, konkurence než legislativa. A eh, pak eh, správně tady bylo řečeno, že by měly být pobídky aby eh, byl lepší přístup k financování pro podniky. Je důležité, aby podniky, jako je můj, které možná už se blíží k rozhodnutí vrátit Evrop- do Evropy pracovní příležitosti investice, aby takové podniky měly možnost a aby vláda byla při nich ať už se jedná o evropskou úroveň nebo národní vládu nebo místní vládu. Je důležité, aby tam všude pochopili, že pracovní příležitosti v Evropě je výborná věc a že to bude e, konkurenčně schopné. To si myslím, by podnikatelé všude e, na celém kontinentě ocenili. Teď vaše otázka. Já v zásadě souhlasím s tím, co jste řekla. Nám jde o reformu na pracovním trhu, tak, aby se usnadnil život podnikům při najímání pracovníků, aby tady byla větší flexibilita. Příklady ze Španělska jsou trochu extrémní, to jde možná moc daleko. Já bych souhlasil s panem Garcia Salbánov, že zaměstnat lidi v pondělí a propustit je v pátek je absurdní. Jakožto podnikatel v Spojeném království bych to nikdy neudělal. My nesouhlasíme s krátkodobými kontrakty, pokud nejsou naprosto nezbytné. Pokud je o lepší legislativu, pak eh, Evropa by měla pochopit, že biznis a podnikatele na celém světě mají na vybranou, mohou investovat kdekoliv ve světě. Proto naším úkolem a úkolem politiků je, aby Evropa byla co nejpřitažlivější pro zajištění investic kapitálových investic a také investic do školení a kvalifikací lidí což z toho plyne. Čili naše práce a příští úctě vaše práce e, závisí na tom a spočívá v tom, aby Evropa jako celek byla maximálně atraktivní pro investory. To samozřejmě znamená lepší legislativu, nemusí být nulová, ale lepší. A v posledu větší konkurenceschopnost. Paní Steinberg. Ano, máte pravdu. Ve skutečnosti globální trh je opravdu globální a konkurence je také globální. Caldeira konkuruje na globální úrovni, stejně jako Evropa. A školen, vyškolení pracovníci, to je zásadní potřeba. A představa eh, eh, daní z od podniku, aby se pomáhalo jejich rozvoji. To je rozumné, pokud ty daně nebudou Eh, prohibitivní, aby ty podniky už nebyly schopny dále sami investovat, že by neměly zisk, protože je tak důležité, aby to bylo vyvážené, abychom měli patřičnou infrastrukturu na tomto kontinentě na podporu dlouhodobých inovací, aby podniky vracely pracovní příležitosti na kontinent, ale zase je nedanit až tak, až by se staly konkurenčně neschopnými a pak by se to totiž týkalo týkalo celé Evropy. Jistě auta se sama neprodávají. A pak, jak jste se přímo ptala, my jsme navýšili na počet pracovníků ve Spojeném království o 20% a počet zaměstnanců v Číně o 25%. Takže doslova ta místa jsme přinesli zpět do Evropy. Ale jak už, se, jak už vysvětlím, ono je to trošku E, všechno složitější, protože ten biznes je dneska globální. Co říkal, teď se dostávám k dotazu paní Maria Arene. Má pravdu, globální ekonomika je rozdrobená, je složitá a pouze ty podniky a ty státy, které reagují na výzvy e, globální e, fragmentované ekonomiky, přežijí. Minister Eh, v, eh, v, eh, v, v, UK, v, ve Spojeném království to říká jednoduše. A Rolf Heseltine tedy řekl, že se účastníme globálních závodů. To je naprosto pravda. Týká se to podniků a zemí kontinentu. Pokud je o TTIP, e TTIP e já si myslím, že je to docela jednoduché. Caldera podniká globálně, my nakupujeme produkty na globálním trhu a prodáváme na globální trh. A e, je tady příležitost že e, se sníží tedy tarify na, do USA, pak budeme schopni nakupovat. My například nakupujeme látky v Ita- Belgii, Itálii, ve Španělsku, na celém kontinentu a my můžeme pak vyrábět produkty na, ve Spojeném království, čili dodavatelský řetězec máme na Evropě, vyrábíme produkty v Evropě a prodáváme je do USA a tím se přímo nahrazují ty produkty, které se předtím vyráběly v Číně a Indii. Čili ono to napomáhá dodavatelskému řetězi v eh, řetězci v Evropě a tím vlastně nahrazujeme i produkty, eh, které se předtím vyráběly na východě, na tom největším trhu jednotlivého státu na světě. Pak eh, že Caldeira, jak Caldeira přešel do Číny. Podnik Caldeira musel reagovat na globální výzvy. Když máte před sebou problém, pak musíte reagovat, anebo to budete ignorovat. A my jsme zjistili, že ty konkurenti ve Spojeném království, kteří ignorovali výzvu, zkrachovali a přišlo se o všechna pracovní místa Kadera. Nejprve to pokládala za defenzivní mechanismus, protože my postup, podnikáme v oblasti malou obchodu a eh, chtěli tam produkty, které sice vycházely ze Spojeného království, ale náklady byly jako v Číně. A když podnik Alcaldera se odebral do Číny, tak eh, jsme se zúčastnili i veletrhů eh, v Číně. Eh, naše produkty měly britský design, ale vyráběly se v Číně. Za první dva roky se náš biznis dvojnásobil a pak se znovu zdvojnásobil, protože mnoha to připadalo skvěle, že to je evropský design a výroba je v Číně. Tehdy, tehdy jsme vlastně konkurovali s těmi, kdo měli design v čínský a výrobu z Číny. Čili my jsme s ním jimi konkurovali i v oblasti prodeje, služeb, financí. A tím jsme nejenom zachránili britský podnik, my jsme uzavřeli jeden výrobní závod, ale ten druhý výrobní závod ve Spojeném království jsme nechali otevřený. A protože jsme takto zareagovali, vytvářeli, vytvořili jsme globální příležitost. Čili tu hrozbu vstupu Číny do VTO jsme přetvořili na příležitost. Předtím jsme nebyli schopni pro prodávat například do USA ani na nové trhy protože jsme nebyli fyzicky schopni eh, konkurovat Číňanům, ale tím, že jsme tehdy s nimi spolupracovali, tak jsme vytvořili biznis skutečně globálně konkurenceschopný. Pak jsme zahájili pro činnost v USA a já jsem si myslel, že budeme prodávat eh, produkty, které budou mít design z US, se Spojeného království, vyráběny z Číny a pak eh, se tam budou prodávat. Teď více zboží, které prodáváme do USA, pochází z Evropy. Tam bylo vyrobě, vyrobeno nikoli v Číně, čili stále více e, evropských produktů se teď vystavuje a nikoli v čínských, protože evropské produkty jsou konkurenčně schopnější. A myslím si, že už, už, že už se nemůžeme dočkat TTIP, abychom vyrovnali podmínky, protože výrobní podniky v Evropě obtížně prodávají do Ameriky, protože mezi tím leží e, tedy celý Atlantický oceán a máme dopravní náklady, ale když se ta cla odstraní, pak se vyrobí, e, vyrovnají podmínky a určitě budeme schopni pak eh, nahradit všechny čínské produkty z čínských látek produkty, které budou zhotoveny z evropských látek. Abych zareagoval na otázku Martiny, zkušenost eh, z reálného světa je velice osvěžující a určitě více podnikatelů by se mělo zapojovat do politiky. Myslím si, že to pomáhá pochopit, jak se vytváří bohatství spíše než jeho distribuce. A máte pravdu, že náklady jsou realita a konkurence je realita. To je takový ten slon v místnosti, to je to, co musíme posuzovat protože ve skutečnosti je to tak, že biznis půjde tam, kde eh, vytvoří největší produkt, zisk a to nemusí být nutně špatné, protože zisk vlastně eh, je důležitý. Eh, auta nekupují auta, lidé kupují auta, jak jsem říkal. A mít příležitost k novým, přístup na nové trhy přes Čínu například byl velice důležitý. A teď naše čínská, činnost otevřela nové trhy, ale teď to využívají evropské produkty, vyráběné v Evropě. Čili my reagujeme na globální problém. My jsme vytvořili globální biznis a našli globální řešení. To je mikro příklad z mého podniku, ale myslím si, že je velmi důležité pro přítomné politiky, protože tady musíme vytvářet makroverze. podívat se na hrozbu, kterou máme před sebou a snažit se ji přetvořit na příležitost. Pokud je o mladé lidi, to byl i přímý dotaz ze strany Martiny. My jsme velice aktivní v tom, jak vyvíjíme nové produkty. V Británii máme skvělé eh, tvořivé designéry. Jsme schopni vytvářet věci, které se nedají vytvořit v Číně. A samozřejmě to platí o Evropě. E, I e, e, čínský spotřebitel by se raději koupil oblek ušitý v Itálii než v Číně. Hovoříme o návratu pracovních příležitostí, ale nesmíme zase zapomenout na příležitost, která představuje rostoucí střední třída v Číně. Takže teď zase je možnost vlastně ten eh, mechanismus, který byl nejprve defenzivní, když jsme šli do Číny, můžeme z toho udělat zase příležitost pro zisk v Evropě, protože ta střední třída v Číně, to už nejsou eh, jenom eh, ti, kteří něco eh, pro nás dělají, ale naopak jsou naši klienti. Oni si od nás boží kupují. Když jsme před 10-12 lety šli do Číny, kdybyste mě tehdy byli řekli, že za 10 let se budeme vracet do Evropy a budeme se snažit prodávat zboží Číňanům, tak bych takov, někomu, kdo tohle navrhl, byl řekl, ať jde k psychiatrovi, že to není normální, ale opravdu to v Tesco vidíme. Pak výborná otázka ještě ze strany Martiny eh, ohledně digitální ekonomiky. Máme tady skvělý takový příklad. Na začátku tohoto měsíce v Bruselu v Expo Centru se konala výstava textilního průmyslu Mood. A je to velice důležitý veletrh na textilním kalendáři i kalendáři. Já jsem fanoušek tohoto města, protože kvůli tomu jsem jezdím pravidelně. A letos jsme tady eh, zjistili, že je španělský podnik, který více než milion euro investoval do digitálních tiskařských strojů a tiš, zdrojů na potiskování látek. A vlastně teďko ten produkt udělají levněji a komerčněji než čínští konkurenti. Čili teď jsme v posledním měsíci viděli, že vlastně španělský podnik tak investoval do digitální technologie, tím nahradil čínské produkty a vrací eh, produkt, eh, zase produkční linku, výrobní linku a eh, celý tým do Evropy, ale samozřejmě, že i prodejci, designéři, všichni se vrací do Evropy. A uvidíme určitě více takovýchto produktů, kde Dříve látky potištěné v Číně budou potištěné zde. A zjistíme, že, a vidíme už teď, že e, roste počet pracovních příležitostí a činností na základě digitálních technologií. Takže i v takovém skromném odvětví, jako je textilní, už jsme zasaženi digitální revolucí. A jenom dokončím, eh, což, na co se ptal Gis. Je velice důležité, jak už bylo řečeno, aby politici pochopili eh, ten okamžik eh, zlomu pro podnik, kdy se musí rozhodnout, kdy je ten pravý okamžik, kdy vrátíme biznis zpět domů. A jestliže politikové a obchodní komora a všichni toto pochopí, pak budou moci spolupracovat se zaměstnavateli a snažit se to ještě uspíšit. Protože nejenom, že tyto podniky přinesou pracovní příležitosti zpět, ale přinesou i pracovní příležitosti v celém dodavatelském řetězci. Podívejte se například na automobilový průmysl, například v Liverpoolu máme Jaguar a Land Rover a máme tam další výrobní závody a spolu s tím přišel i dodavatelský řetězec, protože více produktů se musí vyrábět v rámci této ekonomiky. Z hlediska investic design, přidaná hodnota, tvořivý proces. A tady už se hovořilo také o unikátním prodejním eh, místě, jako jímž je Evropa. Čili eh, ta má nejlepší inovace, nejlepší nápady a já jsem moc rád, že Spojené království patří mezi tyto inovativní země. Tím, že se vytvářejí nové věci, nové myšlenky, vznikají nové produkty, pak máme možnost eh, je do, dovést do globálního stádia. Vytváříme globální biznis a tím vytváříme globální příležitost. Dominik Eh, tady vyslovil kritiku. Já, jak si dovedete představit, naprosto nesouhlasím s většinou toho, co řekl. První věc je, důležité je, aby nejenom Dominik, ale politikové se neptali eh, na tu otázku, co kdyby. Není to co jestli nebo co kdyby, ale kdy. A i tady v té předchozí vynikající prezentaci jste slyšeli o tom, jak je důležitá rovnováha mezi přímými eh, investicemi eh, a že už o, možná, že pro Kaldejru ten okamžik zlomu přišel na roce 2007-2008 a možná, že pak ale ve skutečnosti k tomu došlo až 2015. Čili já uvádím mikropříklad, ale můžeme se podívat i na makropříklad a slyšeli jsme už o tom, co je výbornou zprávou pro celý kontinent. Měli bychom tedy eh, se probudit a nepromrhat tuto příležitost z ekonomických důvodů respektive bylo tady řečeno, že biznesy se eh, stěhují z ekonomických důvodů. O tom je podnikání. Jde o to, aby vytvářely pracovní příležitosti a bohatství. Eh, vlády, státy se snaží vydávat eh, prostředky a my se je snažíme vytvářet. Samozřejmě, že se to dá dělat různě, ono to není až tak jednoznačné, ale v zásadě je to tak, jak jsem řekl. A pokud je o obvinění, že se Karejda prostě snaží přemístit tam, kde je to výhodné a nemyslí na Evropu, já bych řekl Dominikovi tolik. Během krize podniky přišly za, e, o peníze, ale přece jenom náš podnik, byť se zmenšil, se držel Evropy a svých dodavatelských partnerů a díky tvořivosti zase roste, díky také té hodnotě, kterou jsme vytvořili a vracíme se. Abych to schrnul. Já bych rád pouze zmínil, že Caldera uspěl globálně, protože konkuruje globálně. A to je v rám. to je jenom takový mikrokosmos, ale tohle musí dělat celá Evropa. Bude úspěšná globálně jenom tehdy, bude-li konkurenceschopná Eh, globálně. Můžeme se snažit být protekcionističtí, defenzivní, ale máme-li být úspěšní, musí se Evropa snažit přitahovat eh, své, eh, sem business kvůli reformám, kvůli změnám, kvůli konkurenceschopnosti. To musí být nejdůležitější. A Caldera se dokázal adaptovat a zase jde nahoru. A to platí o celé Evropě. Pokud se dokážeme změnit, budeme-li schopni se poučit, budeme-li konkurenceschopnější, jakožto konkurenceschopnější, konkurent nejenom přežijeme, ale zase začneme růst a budeme dominující silou a to musíme dělat. Děkuji, to bylo hodně, otáz- bylo hodně otázek na pana Kalderu. Máte ještě otázku? Takže krátká otázka. Krátká připomínka. Já jsem se ptala na to, zda máte nějaké zkušenosti, pane Caldeiro, s tím, a dále jsem, s tím, zda existuje No, existují ještě další podniky, za jich hodně, kteří, které vrací zpět do Evropy pracovní místa. V roce 2012 eh, byl náš podnik vybrán eh, ze strany BBC, abychom eh, připravili dokument. Byla to v podstatě historie firmy a jak Eh, jsme tedy se stávali z Číny směrem do Británie, předkládali jsme tam komerční argumenty, včetně těch lidských, eh, kdy, když se podíváte na ten dokument, tak to zjistíte. Co bylo takové fascinující při přípravě dokumentačního filmu, eh, že v podstatě jsme zjistili, že řada firm se snaží o to tež. A v okamžiku, kdy byl dokument dokončen, tak producent měl celou řadu informací, žádostí od dalších firm, které také chtěly být prezentovány v tomto dokumentu. To bylo v roce 2012. Já předpokládám, to byly desítky tisíc po celém kontinentě, které se o to snaží. My nejsme žádní průkopníci, nejsme v tom sami, ne. Ano, my mm, jsme eh, takovým hm, lídrem, který se snaží převádět pracovní místa do Evropy, ale já myslím, aspoň ten dokument to i dokládal, že je řada takových podniků. Pane Salgado, máte slovo. Děkuji, velice rychle, abych eh, náhodou eh, nezmeškal letadlo, protože máme svátek v Barceloně zítra. Takže konkurenceschopnost, já myslím, že to velice dobře popsal pan Torres, a, e, protože samozřejmě musíme žít s pravidly, která jsou, pravidla hry. A nemůžeme se e, vrátit tedy do 19. století nebo do doby otrokářství. Ne, přece my máme určitý model tady a e, ten, víme, že je eh, tedy, eh, tedy ten model pro Evropu není, že bychom měli tedy nějaký malý koláč, který bychom rozdrobili a všem dali jenom trobky, to ne. Eh, a výhody Evropské unie samozřejmě prestiž, kvalita výroby, demokracie, významné hodnoty a design, patenty, přidaného, přidaná hodnota naší výroby, opatření pro malé střední podniky. Mé země teď jsou udušeny, protože nemají přístup k, k úvěrům, i když mají dobré projekty, ale nemohou se rozvíjet, protože jsou přidušeny nedostatkem financí. To skutečně, eh, to skutečně destruje ničí malé podniky a to platí především o e, zemi jako moje, kde 90% v průmyslu v podstatě e, je v rukách malých středních podniků a e, jsou to lidé, kteří chtějí investovat do reálné produktivní ekonomiky a ne do spekulací. A proto přístup k financím a možnost financovat své projekty ať jsou to třeba projekty infrastrukturní, protože u nás máme velký deficit v infrastruktuře, to platí pro celou Evropu, tak já si myslím, že vzdělávání, inovace a energetický plán pro Evropu, to je nezbytné pro konkurenceschopnost budoucnost, budoucího průmyslu, který bude generovat pracovní místa. Protože se ukázalo, že máme sektory, které jsou schopny generovat kvalitní pracovní místa, včetně tedy energetického mm, sektoru. Potom sektory, které ve Španělsku fungují dobře v této době, konkrétně eh, jsou to ty sektory, kde je rovnováha, rovnováha mezi kolektivním vyjednáváním a sociálním dialogem. Ano, mm, my jsme druhým výrobcem automobilů v Evropě, významným, a, mm, a my, eh, ale eh, samozřejmě, než se uvede na trh auto, tak je pět let Mm, než se vyrobí tedy mm, um, prototyp, takže i mm, to je sektor, který u nás funguje velice dobře, jak vysvětlil pan Kaldeira, eh, ten model, ale u nás je rozčištěný. Evropa nemůže konkurovat eh, na základě eh, pracovních podmínek, to je špatná tedy konkurence, protože to známe, jak to potom dopadlo s Čínou, jak to vedlo k horšování podmínek v Evropě a Mm, mm, mm, ty dočasné smlouvy, tak to znamená, že osoby eh, nemohou tedy spotřebovat, není poptávka, nemohou si kupovat auta a podobně, takže to je samozřejmě něco, co dusí eh, ekonomiku a to se musí změnit. A nerovnosti ve Španělsku, a jak jsem řekl, eh, dvouprocentní růst to je lež, to je propaganda Eh, reforma mm, pracovního práva, mm, ta eh, zničila naopak 800 tisíc, téměř milion pracovních míst. A každé z těch pracovních míst, které bylo zničeno, tak bylo nahraženo čtyřmi těmi nejistými pracovně právními smlouvami. A, a i klesla, klesl počet aktivního obyvatel, protože i dochází k emigraci. A vlastně Španělsko to je taková laboratoř, která by se měla rozšířit na Evropu. Já doufám, že tomu tak nebude, protože to je krach, to je model, který krachnul, který selhal a pořád u nás tedy vyrábět je levnější než jinde, ale přece lidi nejsou nějaký materiál výrobní. A možná i politici by měli si více všímat toho, co se děje. Přece lidé není, není žádný materiál a Mm, a navíc jsou to ještě voliči, takže já myslím, že to je velice nebezpečné. Tato reforma mm, pracovního práva, tak eh, v podstatě to je i porušením úmluv MOP, což je, eh, haneb, což je eh, hamba pro naši ministrině práce, ale přece jde tady o evropskou zemi a i je to ministrině, která se zúčastňuje různých tedy rád a mm, a provedli, eh, eh, provedla tuto reformu, která narušila rovnováhu mezi sociálními partnery. A je to pouze jednostranná reforma, vznikly z toho problémy, soudní problémy, problémy s výkladem a tak dále. Jak jsem řekl, alternativy. Alternativa je v tom, že Evropa musí mít plán, Eh, vlastně ten mm, plán již odbory, evropské odbory předložily Evropském parlamentu, kde popisujeme, jak mm, průmysl by opět měl začít fungovat. Eh, digitální agenda je důležitý předpoklad, ale mm, to se může dotknout 40 eh, pracovních míst ve výrobě v Evropě. To je důležité číslo a samozřejmě umožní to konkurovat s azijskými trhy, přitom si zachovat naše hodnoty. A obchodní smlouva volného obchodu se, se Spojenými státy, to by mohl být takový nebezpečný trojský kůň. Je třeba, aby to bylo velice transparentní a aby se e, dodržovala naše pravidla. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem za příspěvky. To bylo velice, velice zajímavé a konkrétní. A přesně teď ehm, v našem výboru jednáme, diskutujeme o právě těchto tématech, eh, o kterých jste hovořili i vy, takže vám za to děkuji a doufám, že nezmeškáte letadla. proceed with the next item. A teď nás čeká další bod programu. Mikrofinancování pro sociální začlenování. To se týká, to je výměna názorů, o zvláštní, týká se to zvláštní zprávy Evropského ušitního dvora. A dám slovo nejprve paní Ivanové. Dobrý den, vítejte. A kdy představíte tuto zprávu a poté zahajíme diskuzi. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. To je vždycky potěšení, když mě pozvete na váš výbor. Já si pamatuju na poslední diskuzi, když jsme hovořili o zprávě o záruce pro mladé. To bylo velice zajímavé, velice živá diskuze a já doufám, že eh, to bude stejně i v případě této zprávy o mikrofinancování. Děkuji za pozvání a možnost představit vám tuto zvláštní zprávu o e, podpoře pro e, mikropodnikatele. Opět, jako vždycky, my jsme tuto zprávu e, zveřejnili před létem. Já jsem ji prezentovala v pondělí v rozpočtu Kokobu a dnes zde. Děkuji ještě jednou a tak nějak pár základních informací o tématu, abyste viděli, jak je důležité. Určitě všichni víte, že mikropodnikatelé hrají klíčovou roli e, při boji proti sociálnímu vyčlenování tím, že se vytváří mikropodniky a startupy, ale také i víme, že mají problém e, se přístupem ke konvenčním úvěrům a Evropa jim poskytuje finanční podporu a vlastně tím se Eh, toto vakuum řeší. Eh, Evropská finanční podpora především se poskytuje prostřednictvím ESF, eh, to bylo v období tedy 2007 až 2013, buď přímo prostřednictvím grantů, a nebo dedikovanými finančními nástroji. Usnadňuje se jim i přístup k úvěrům, půjčkám či zárukám. Další důležitý zdroj financování je Evropská facilita IBMF, což je tedy nástroj, který přímo implementuje Evropský investiční fond pověřený komisí a také i zajišťuje přístup k úvěrům či zárukám. 96 ze 117 operačních programů z ESF na období 2007 až 2013 právě financovala opatření, která se klasifikují jako podpora pro startupy a pro e, samostatně výdělečné osoby. To se týkalo především grantů, celé 2,4 miliard euro bylo přiděleno mm, konkrétně mikropodnikatelům. E, finanční nástroj ESF, e, které podporují byl, poskytli 6,18 mm, milionů euro mm, a, a EPMF 203 milionů euro na období 2010 až 2013, e, e, z čehož tedy 303 milionů je z evropského rozpočtu, takže vidíte, že to jsou velké částky, o které jde a my se snažíme teď je analyzovat a zjišťovat, jak efektivně se využili, jak reálně tedy podpořili tyto mikropodniky. A tento výkonnostní audit vyhodnocoval, zdali byly skutečně řešeny potřeby mikropodnikatelů, jak tedy z eh, fondu, tak z IPMF my jsme tady navštívili pět členských států, Německo, Řecko, Itálii, Polsko a Rumunsko a my jsme tam vyhodnotili, zdali tedy tato finanční podpora, tedy granty a finanční nástroje, zdali to skutečně eh, bylo užitečné. Také jsme i vyhodnotili úroveň informací, které jsou k dispozici, Mm, tedy informace, které se týkají implementačních nákladů spojených s těmito mechanismy, protože víme, že ty implementační náklady mm, jsou důležitou součástí vždycky celého toho procesu. A co jsme zjistili? Bohužel slabiny, opět slabiny, chyby, slabiny. A ale je užitečné je vždycky zúrazněvat a poukázat na ně, tak, abychom mohli vyvodit závěry a ponaučení, abychom se snažili se do budoucna podobným slavidám vyhnout. Většinou je to v programování a v, v, v, v koncepcích té podpory. Většinou ta podpora se poskytovala bez nějakého vyhodnocení, podstatného vyhodnocení potřeb těch mikropodnikatelů. je nástroje z fondu FS e. tedy nakonec mm, v podstatě museli se zkrátit kvůli nedostatečným investičním strategiím a kvůli tomu, že tam byly nedostatečné systémy risk management. Mm, I mm, ty finanční nástroje často se považovaly za neadekvátní kvůli eh, slabým výsledkům a kdy tedy vůbec podle informací, které byly k dispozici, bylo těžké vyhodnotit efektivitu těchto operací. Informace tedy o implementačních nákladech také byly nedostačující a obecně tedy lze uzavřít takto, že ano, a asi polovina z těch mikropodnikatelů byla předtím nezaměstnaných a e, že mm, tedy finanční podpora takto tedy splněla jejich potřeby. Náš závěr je, že ale ta pomoc by mohla být lépe zacílená na mikropodnikatele, pokud by skutečně nejprve byly vyhodnoceny jejich skutečné potřeby. A na základě těchto zjištění samozřejmě jako ve všech zvláštních zprávách, vždycky přeskládáme doporučení, která řeší ty oblasti, kde lze věci zlepšit, eh, tak aby se i zlepšila efektivita eh, těchto fondů. V zásadě poručujeme členským státům, aby vždycky nejprve, než připraví ty operační programy, aby si vyhodnotili potřeby než tedy eh, rozhodnou se, jak podporovat mikropodnikatele. Doporučujeme komisi také, aby mm, eh, vždycky eh, stanovovali jasné podmínky, to znamená, že členské státy musí mít solidní systémy vyhodnocování rizik. A potom chceme, aby ta opatření podpory, aby se snažila tedy především o to pomoci zranitelným skupinám, tedy nezaměstnaným také. A potom doporučujeme komisi pro příští období, aby dále analyzovala implementační náklady různých grantů, úvěrů, záruk, tak aby měla jasný obrázek a byla schopna potom identifikovat ty nejlepší postupy, jak tedy eh, alokovat ty eh, prostředky za rozumné náklady. Takže tady lze co zlepšovat. Určitě potom ta podpora mikropodnikatelů bude efektivnější. Takže stručně to je obsah zprávy a těším se na vaše otázky a připomínky. You and, uh, um, pan Schulz, pan zpravodaj. Můžete tedy eh, dodat eh, i otázky, odpovědi, prosím. Rád tak učiním, paní předsedkyně, a budu pokusím se tentokrát dodržet čas. Děkuji mnohokrát za vaši přednášku, za veškeré inference. Já jsem si přečetl, pročetl jsem si německý překlad, měl 34 stran, bylo to velice zajímavé ale musím přiznat, že některé věci jsem stoprocentně nepochopil, protože jsem se dnes přišel, rád bych položil několik otázek. Jednak mě poněkud udivila, vy tady srovnáváte ten komplexní fond ESF, admirativně speciální fond EPMF, který se soustředuje na mikrofinancování. A já bych řekl, v Německu říkáme, že, se, že je to takové srovnání, které se srovnávají jablka a hrušky. Že to není možné něco takového srovnávat. Máme operační programy, to je jedna věc. V jedné, u té jedné u ESF, tam se jedná o kofinancování a u EPMF máme záruky a úvěry. Takže já se ptám, máte pocit, že, ten, že to srovnání je opodstatněné a přípustné a o tom poněkud pochybuji. A dále, to se mi docela líbilo, takže e, tam se říká, že administrativní e, náklady u EPMF jsou 0,5 až 0,7 veškerých prostředků a u ESF, se to se tady podtrhuje, máme administrativní náklady ve výši asi 3,2 což je relativně velký rozdíl. Z mého pohledu bychom se na to měli zaměřit ještě a zdůraznit to. Dvě otázky. Řekla jste, že jste skoupali, zkoumali pět zemí, mimo jiné i mou vlast z Německo a nyní ale chci poukázat, že Německo se vůbec neúčastní toho programu na mikrofinancování, proč jste si zvolili Německo a ne nějakou zemi, která se toho účastní. A ještě taková spíše poznámka než otázka. Tak jak chápu eh, zprávu učeního dvora, tak mnoho systémů, manažerských systémů z EPMF se, mají, se má převzít do ESF, do, pokud tedy je možné, podle, pokud to umožňuje jejich struktura a struktura jejich úkolů. E, máte, jak vidíte tedy tu možnost přebírat e, takovéto systémy řízení, ty manažerské systémy? Javier Lopez? Děkuji. my velkou péčí čteme tuto zprávu a specifické potřeby mikro podniků a mm, e, takže e, e, samozřejmě Evropský sociální fond to je něco jiného, potom mikrofinancování, tedy to je nástroj progres, to je něco jiného. Tam mm, to jsou projekty, které se týkají v některých případech pěti států a my teď analyzujeme všechny ty informace, které jste nám předložili. Ale máme otázku k některým těm závěrům ze zprávy. Za prvé, Existují mm, vůbec předem studie, které studují potřeby a poten- potenciálních příjemců a jak je to s těmi systémy řízení rizik. E, e, takže tady jak, jak to napravit tedy? I v případě Evropského sociálního fondu, tak tam také máme mm, předem stanovené přece strategie, které jsou dané. Takže my bychom chtěli vědět, jaké dopady to může mít eh, potom na mm, konkrétní eh, politiku, potom eh, realizace projektů. Také hovoříte o té schopnosti nalákat privátní mm, kapitál jako příklad. Tady máte mm, tu facilitu European Progress, která také se snaží nalákat soukromý kapitál a určitě to potom má pákový efekt. My tady, eh, jak to, jak to tedy je, když porovnáváte různé programy. Dále, potom hovoříte o problémech, eh, jak vyhodnocovat sociální dopad eh, těchto úvěrů. Ano, my zde jsme, my ve výboru hodně hovoříme právě o sociální roli sociálně-ekonomické roli, kterou úvěry mají, ty půjčky mají. A zpráva nám říká, že nemáme dostatečné informace o, mm, o e, příjemcích, o jejich schopnostech, možnostech, o jejich profilech, chybějí informace o tom, jak ty projekty byly schopné přežít delší dobu, tedy jaký to potom bude mít sociálně-ekonomický dopad, mm, taková to facilita, taková to půjčka. Takže v podstatě asi tedy těžko je vůbec vyhodnotit, jaké, jaký efekt, jaké dopady ty nástroje mají. A zde tedy vaše zpráva vyjadřuje v tomto určitou obavu, a se kterou souhlasíme. A mm, mm, i, mm, samozřejmě je třeba, aby účetní dvůr měl více informací, abychom mohli tedy společně vyhodnotit eh, efekt těchto programů. Paní McIntyre. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. E, tato zpráva mě připadá velice zajímavá a jsem velice ráda, že vás tady zase vidím, protože pochopit efektivitu programu a efektivitu e, vydávání finančních prostředků ze strany Evropské unie pro nás zásadní, abychom dosáhli dobré hodnoty za peníze. A abychom také měli jistotu, že se dosáhne toho, co jsme měli eh, v úmyslu, jakožto zákonodárci. Tedy děkuji vám. Ale poněkud je znepokojivé, že se objevily takové slabiny v programování a vůbec se designu té podpory. Jsem ráda, že jste na to přišli, ale zvláště zdůrazňujete, že není tady eh, plně opodstatněné, posouz, eh, plně opodstatněné potřeby, že to posouzení není úplné. Čili jako bychom házeli peníze na ten problém, aniž bychom přesně konkrétně věděli, co je zapotřebí. A Takhle to vyplývá z vašich doporučení. První doporučení, aby členské státy e, neustále a e, prováděly posuzování e, potřeb. My jsme vždycky volali konkrétně po posouzení dopadu, dřív než vytvoříme nějakou legislativu. A toto je podobné, že potřebujeme patřičné vyhodnocení potřeb, než se rozhodneme, že na něco vynaložíme peníze. Proto si myslím, že toto je důležité zdůraznit. Také mě přišlo zajímavé toto. Evidentně si myslíte, že komise by měla eh, finanční nástroje ESF eh, podmiňovat tím, aby členské státy měly dobře vypracované systémy řízení rizik. To bych podpořila. Do jisté míry mě překvapuje, že takový mechanismus už ještě nemáme. Zajímalo by mě, jak se o tom můžete říci. A konečně třetí doporučení. zajistit, že opravdu eh, budeme pomáhat nezaměstnaným a vůbec zranitelným osobám. Myslím si, že je velice důležité, abychom povzbuzovali a pomáhali těm, kdo si sami vytvoří pracovní místo, pracovní příležitost. Proto bychom se měli zejména zajímat eh, ne, o nezaměstnané a příslušným způsobem vytvářet také podpůrná opatření, aby mikropodnikatelé, kteří mají nápady a jsou ochotně a schopni si vlastní pracovní místo vytvořit, aby se dostali ze seznamu nezaměstnaných, aby práci měli. Mně tedy připadá velmi důležité, abychom se specificky zaměřovali na tyto lidi. A myslím, že to velice znamená potřebu správně posuzovat a chápat potřeby. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Dlabajová. Děkuji. Já nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda že už jsme o této zprávě hovořili ve výboru pro rozpočtovou kontrolu na začátku tohoto týdne, ale vždycky je zajímavé, když se na stejnou zprávu podíváme ze dvou stran, protože někdy pak ty vstupy ze strany různých kolegů z různých výborů rozdílné. Já bych chtěla zdůraznit, přičemž něco z toho už jsem řekla na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Samozřejmě Finanční podpora pro mikropodnikatele je důležitá věc a musíme tomu věnovat patřičnou pozornost. Jsem proto moc ráda, že jste tady a že to můžeme znovu diskutovat z hlediska technických problémů zaměstnanosti. Trošku mám pochybnost, abyste vlastně řekla to tež. Zda skutečně známe potřeby mikropodnikatelů. Ve zprávě se zmiňují některé potřeby, ale nikoli všechny. Měli bychom mít jistotu, že jsme zjistili skutečné potřeby mikropodnikatelů a eh, to je nezbytný eh, předpoklad pro eh, užitečné vynaložení evropských fondů, ať už je to nástroj založený na ESF nebo EPMF. Vracím se k tomu, co říkal kolega pan Šulce. Ano, opravdu to zdá, se zdá, že tady porovnáváme jablka a hrušky, ale já na to vždycky hledím z vyššího úhlu. A myslím si, že i ESF, i EPMF sledují stejný cíl, totiž zlepšit přístup k financím pro mikropodnikatele. To je naše politická priorita. A jedna věc, eh, jednu věc tady postrádám. A to možná také byste chtěli zmínit synergie mezi nimi, protože musíme najít synergie mezi těmito různými nástroji. A pak eh, výsledk, bude, dospějeme k výsledku synergie. A to mě jsem tady postrádala. Já jsem se také snažila účetnímu dvoru v pondělí vysvětlit, že postrádám informace o přežívání a udržitelnosti mikropodniků po určitém období. To je totiž nejdůležitější informace. Zda tyto mikropodniky pokračují ve své činnosti, zda jsou ziskové, udržitelné, to bych ráda dodala k ukazatelům. A poslední věc. Scházíme tady něco, eh, eh, co, eh, co slyšela včera paní Ivanová, teda hovořila se o rozpočtu založeném na výkonnosti v Evropské komisi. A chtěla bych tady vidět více pozitivních příkladů, osvědčené praxe, osvědčené příklady. To bych chtěla tady vidět. To by bylo užitečné z hlediska budoucího posuzování hodnot projektů. Musíme tedy změnit i způsob komunikování o tom, jak se vynakládají finanční prostředky Evropské unie. A pak mám poslední bod, nevím, jestli je to otázka na účetní dvůr nebo Evropskou komisi e, e, realizace finančních nástrojů v oblasti Evropského sociálního fondu je těžká věc, to všichni víme. Ale zjistili jste hlavní důvody, proč je tady takový špatný eh, pákový efekt? Já samozřejmě se tím budu zabývat eh, až eh, v souvislosti absolutoriem za rok 2014 a tato zpráva bude toho součástí. Proto by mě zajímalo, jestli máte k tomu nějaké náměty. Děkuji. Všem děkuji, to bylo hodně otázek a doufám, že eh, na ně dobře dokážete odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych všem váženým poslancům poděkovala za velice eh, relevantní připomínky a otázky. Mikropodnikatelé jsou velice důležití, protože představují 90 vlastně všech eh, podniků tedy vlastně 90% všech podniků spadá eh, do této kategorie eh, pod 2 mm, mm, milion eh, euro obratu ročně a do 10 pracovníků. Čili je to, jsou to velice relevantní otázky z hlediska definice mikropodniků. Začala, začala bych poslední otázkou paní Dlabajové. Je těžké tady najít konkrétní pozitivní příklady eh, v této zprávě tedy. My jsme ale na základě navštívených projektů můžeme říci, že evropští podnikatelé pravděpodobně opravdu dostali evropskou podporu. Jiná otázka je, jak byla efektivní. Minimálně ale máme důkazy, že ta podpora se k ním dostala. Samozřejmě, že je třeba udělat ještě o hodně více. Musíme dokázat eh, anebo zjistit, zda to bylo učiněno eh, ekonomicky co nejefektivněji. Ještě se pokusím eh, konkrétně odpovědět na vaše otázky. Pane Šulce, vy jste tady nadnesl velmi významnou věc. O tom se hovořilo i na výboru v pondělí. Rozdíl mezi nástroji ESF a EPMF zde nesrovnáváme jablka a hrušky. Já chápu vaše obavy. Ze zprávy to může vyznívat tak, Eh, že se snažíme říci, který z těch nástrojů je lepší. Nebo my se ale v žádném případě nesnažíme navzájem srovnávat. Spíše toto byl pokus pro vás nezávislou analýzu každého eh, tohoto nástroje nebo nástrojů v rámci každého tohoto fondu zvlášť, protože oba jsou zdroje financování pro mikropodnikatele, i když jsou mezi nimi rozdíly, ale ten hlavní cíl je stejný, zlepšit eh, přístup k financování mikropodniků. Samozřejmě ze své podstaty eh, mají určité eh, podobnosti co do koncepce, strategie, struktury, pardon, například nové užití finančních prostředků, finančními beneficienty, ale nakonec je to na národních a evropských zákonodárcích, aby zvolili nejvhodnější opatření, která budou eh, svědčit dané situaci. Někdy může být konkrétní lepší grant, jinde to může být nástroj EPMF, někdy jinde zase to může být finanční nástroj ESF. Čistě z hlediska nákladů může vzniknout dojem, že se snažíme srovnávat. Ale zkrátka oni eh, eh, mají rozdílné účely. A my se teď snažíme touto zprávou získat ucelenější obrázek, aby příští eh, rozhodnutí byla založena na lepších informacích. Dále se zmiňovali eh, volbu nebo výběr členských států. Toto je zvláštní zpráva. A jak tomu bývá u zvláštních zpráv, většinou se zaměříme na 4, 5 nebo až 6 členských států, kde provezeme eh, eh, audity na místě. Tentokrát to bylo Řecko, Německo, Eh, Romansko, Rumunská Itálie, Polsko a Itálie mají největší alokaci v rámci toho, čemu říkáme podpora pro business employment a startup a vlastně představují 76 alokovaných částek. Na druhé straně Rumunsko a Řecko nealokovali tady mnoho, ale Rumunsko je jedním z největších beneficientů EPMF my se vždycky snažíme, abychom měli vyvážený obrázek. Největší beneficienti, zeměpisné rozložení, aby tedy ten audit dal dostatečně úplný přehled. A plus k těmto auditům v členských státech jsme také udělali ještě průzkum u 18 e, řídících orgánů ve 14 členských státech, které mají na starosti 22 operačních programů a docela eh, relativně nás uspokojuje, kolik jsme dostali odpověď, protože eh, bylo to skoro 90%, čili je to zpětná vazba, vazba a eh, jak, o tom, jaké jsou zkušenosti členských států, pokud jde o finan, pomoc mikropodnikům. Pak se tady několikrát zmiňovala další věc, která je velmi důležitá, protože pokud bychom nesprávně provedli vytvořili ten nástroj a ten design by nebyl v pořádku, tak by to asi šlo také nesprávným směrem. Abychom dosáhli dobrého výsledku, potřebujeme mít správný design a samozřejmě i implementaci. Proto posuzování potřeb jsme vyhodnotili jako slabinu. Chybí často informace přežívání jsou těch podniků, kolik z nich přežije. To je velice důležité pro udržitelnost projektu. To je přímo jeden z nejvýznamnějších ukazatelů výkonnosti. To teprve může něco ukázat, jestli ten projekt vydrží rok nebo dva, nebo ani tolik nevydrží. Za to tedy vůbec stálo za tu investici. A to vše eh, se vztahuje i k tomu, o čem hovořila paní McIntyre o efektivitě projektů, protože nakonec se ptáme nejenom na to, zda jsme ty peníze vynaložili, ale zda jsme je vynaložili tak, aby se opravdu dosáhlo výsledku, a aby se zlepšil život občanů. A tím se zase vracíme k posuzování potřeb, které se zmiňovaly a k doporučením, která jsme v tomto směru učinili. Většina z nich komise přijala s výjimkou toho posledního. Ale i tady si myslím, se snažíme doporučovat, jak dělat analýzu různých instrumentů, eh, grantů, i nástrojů EPMF a to vycházelo z osvědčené praxe. Něco, co už dělala komise, respektive ona si předtím udělala studie a my vlastně doporučujeme aktualizovat tyto informace, protože si myslíme, že by to mohlo být eh, velkou přidanou hodnotou pro beneficienty tedy aby znali tyto dobré příklady, dobré osvědčené praxe. <clears throat> Paní Dlabajová měla nutnost <clears throat> hledání synergii mezi nástroji. Samozřejmě, pokud budeme eh, vědět více o nákladech, pak budeme hledat také a nacházet další osvědčené praxe. Já se pokusím najít konkrétní dobré příklady, reaguje na otázku paní Dlabajové. Myslím si, že v okénku 2 eh, na 15. straně vidíme dobrý příklad posuzování potřeb. <coughs> Jednalo se o startupy, a adekvátnost bankovních služeb. Tato studie vycházela z kvantitativního i kvalitativního posouzení potřeb mikrofinancování v daném regionu. Není to to, co byste asi čekala. Pak je tady další dobrý příklad, pokud je o nákladech na implementaci. To je ta studie, kterou provedla studie, eh, komise v roce 2011 Eh, odhad provedený na vzorku šesti členských států, tedy náklady členských států spojené s implementací operačních programů. Či um, hledat takovéto um, spojené náklady je velice důležité, protože to jistě přidá eh, větší transparentnost a pomůže to efektivněji vydávat zdroje. Určitě bych byla ráda, kdybychom měli více dobrých příkladů ale není tomu tak vždycky. Mohu vás ujistit, že, že se vždycky snažíme nevytvářet jednostranný negativní obrázek, to znáte z našich minulých stran, zpráv, čili snažíme se vždycky poukazovat nejenom na záporné, ale dobré praxe. Děkuji, paní Dlabajová, děkuji. Ještě bych chtěla říct jednu věc. My jsme tady čtyři eh, poslan. My jsme tady zástupci čtyř frakcí, což je pro vás asi důležité. A jako místo předsedkyně rozpočtového výboru, tak mohu říci, že není běžné, aby eh, členové účetního dvora eh, navštěvovali technické, tyto technické výbory. Takže chci poděkovat paní Ivanové, je to pro nás velice užitečné. Jako členka výboru KONT musím říci, že je to užitečné pro nás, protože potřebujeme eh, znát konkrétní odborné názory kolegů z ostatních výborů. Tak ještě jednou děkuji a chtěla bych, aby se to konalo častěji, protože vy připravujete zva, hodně zvláštních zpráv, my konáme vždycky ta slyšení absolutoriu, takže je a tady přece, a tady je to, jde o vynakládání prostředků v oblasti sociálních věcí, takže děkuji paní předsedkyni, že se toto uspořádala. Já bych chtěla poděkovat vám, protože pro nás je to také užitečný feedback a chtěla bych využít opět příležitost a i oznámit naši další zprávu o Eh, eh, youth Action. Eh, to je další téma, takže v příštích měsících zveřejníme tuto zprávu o tématech Youth Action a již jsme začali s Youth Guarantee 2, kdy budeme studovat, jak členské státy aplikují ten nástroj záruk pro mladé, takže kdykoliv mě pozvete, je to pro mě velké potěšení. Ještě jednou děkuji za vynikající diskuzi. A děkuji. Děkuji. Takže s tím vás chceme, abyste přišla nám představit tu zprávu, jak jste zmínila. To si rádi také vyslechneme. A ještě bych chtěla dát slovo komisi. Tak prosím. Ano, my máme na starosti koordinaci jednání s účetním dvorem, takže děkuji účetním dvoru za profesionální přístup k tomuto auditu i k jiným auditům. Jak asi jste slyšeli od paní Ivanové, tak eh, eh, účetní dvůr nás eh, zásobí velkým počtem zpráv a je to velice užitečné a určitě i je to důležité pro to, aby Komise mohla informovaně rozhodovat pak. Ehm, takže jako parlament i my vám děkujeme. Pokud jde o e, tuto zprávu o mikrofinancování, tak jste chci zdůraznit jedno téma, jednu věc, která nezazněla a týká se e, e, následné kontroly, follow-up, tedy jak eh, ta doporučení účetního dvora poté jsou realizována, tedy potenciál zlepšení, eh, jak, hm, především z fondu ESF. A zde chci upozornit na to, že nový regulační rámec hm, pro období 2014 až 2020 E, tím se účetní dvůr ještě nezabýval, protože účetní dvůr se zabývá implementací to nový regulační rámec tedy znamená celou řadu zlepšení, pokud jde o povinnosti, pokud jde o příjemce. E, a hm, samozřejmě, takže my se zabýváme zjištěními účetního dvora, pracujeme s nimi a do velké míry to, co vy tam píšete, není zase pro nás velkým překvapením, protože i my jsme vytipovali stejné slabiny, když jsme analyzovali naše zkušenosti s předchozími regulačními rámci a nástroji a my jsme tedy na základě toho jsme navrhli vylepšení nového regulačního rámce, takže doufáme, až se tady sejdeme v roce 2022, tak určitě uslyšíme ještě i pozitivnější zprávy od účetního dvora, e, jak tedy ten nový rámec pomohl tomu, jak zlepšit efektivitu prostředků e, čerpaných z ESF e především. A ještě stručně, aby se reagoval na otázku paní Dlabajové o pákovém efektu. Je pravda, že, a to se dočtete v té zprávě, že různé nástroje mají různé pákové efekty a v průměru je to nižší u ESF a vyšší pro EPMF. A jeden faktor bych uvedl, který vysvětluje tento rozdíl. Relativně nízký eh, efekt eh, nástrojů čerpaných z fondu ESF je, že cíl tohoto nástroje je eh, použít mikroúvěry jako způsob, jak pomoci těm nejzranitelnějším kategoriím lidí a na druhé straně pomoci budovat trh pro tento typ úvěrů. A ze své povahy tedy tyto investice jsou rizikovější, trh je méně rozvinutý se a tudíž je to méně atraktivní eh, pro soukromý kapitál, což vysvětluje nižší pákový efekt těchto nástrojů. Nicméně si myslíme, to účetní důvod nám to potvrdil, že když budeme používat tento typ finančních nástrojů na podporu těch zranitelných kategorií lidí, takže to bude mít své výhody i přes ten nižší pákový efekt, tak to má svoji cenu z řady důvodů. Je také pravda, že finanční engineering v tomto sektoru není všelékem, a často financování prostřednictvím grantů má své výhody podle typu populace, o kterou nám jde. Takže tím bych zastavil a skončil a děkuji za zajímavou diskuzi. Děkuji a děkuji vám všem. My jako politici, když hovoříme s voliči, tak slyšíme často otázku, co děláte s těmi penězi, čerpají se, používají se správným směrem a jaký mají efekt, jaký mají výsledek. A takže pro nás, proto je tak důležité vás pozvat i příště, až budete mít co říci o tom, jak se používají evropské prostředky a doufáme, že přijdete s dobrými výsledky, a bychom mohli toto sdělit našim voličům. To od nás očekávají. Děkuji. Děkuji, že jste přišla, děkuji také komisi a to znamená, že naše schůze skončila. Dnes ráno jsme začali v 9 a uvidíme se opět 12. října a 13. října. Děkuji a hezký večer.